Liebe und Milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že bychom měli začít. Není nás tu ještě sice plný počet, ale doufám, že v průběhu dopoledne se to změní. Všechny vás srdečně vítám dnes ráno a jsem velmi potěšena, že vás dnes mohu přivítat na plenárním zasedání našeho meziparlamentního výboru k tématu kulturního dědictví. Máme tu e, na programu jsme měli tři panely, které, jak jsem slyšela, byly úspěšné. Ehm, Předsedové včerejších panelů nás eh, budou informovat Silvia Costa, eh, Jaza Jakono a Vidha Fahajn. Tito kolegové nás krátce později informují o diskuzích, které proběhly v jednotlivých panelech, tak abychom věděli, co kdo probíral. Nejdříve ale jsem potěšena, že tu dnes, na rozdíl od včerejška, bohužel, kdy jsme by mohli zaručit pouze pro jeden panel tlumočení. Máme tlumočení kompletní ve všech jazycích a jsem ráda, že eh, záštitu převzal také pan Antonio Tajani, předseda parlamentu. To zdůrazňuje význam který, který se evropské kultuře přisuzuje a přisuzuje se také výměně mezinárodními parlamenty, i když prezident Tajány musel odřít svoji účast z pracovních důvodů, nechá se omluvit. E, konec e, z první světové války, který si připomínáme, připomíná evropské kulturní dědictví eh, ve svém komplexu a v jeho různorodosti a rozporuplnosti. Ráda bych uvedla několik témat slov k dnešnímu setkání. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, a milí hosté, Evropa je před velkými výzvami, možná před největšími, eh, které zažíváme za poslední desetiletí. Neustále se mění eh, ekonomické prostředí, eh, mění se také mezinárodní obchodní podmínky, eh, konflikty, problémy, změna mocenských poměrů a migrační toky a s tím spojené pokusy o integraci. Tím vším se budeme zabývat a dominuje to současné rozpravě o Evropě a její realitě. S ohledem na tyto výzvy by si někdo mohl říci, že kultura není politickou prioritou, není centrálním nástrojem pro to, aby se zvládly tyto výzvy. Nicméně já se odvážím tvrdit přesně toto. Kultura je pro nás eh, nejúčinnější prostředek s největším dosahem, abychom eh, dostali otázky na eh, odpovědi na otázku budoucnosti Evropy a abychom se zvládli vypořádat se zásadní krizí tohoto kontinentu. Máme to tři otázky. Kdo jsme, odkud jsme a kam chceme jít. Jsou to zásadní otázky, které byly takovým tím hlavním motorem i pro Evropský rok kulturního dědictví 2018. Po počátečních potížích s rozjezdem se za spojeného úsilí Evropského parlamentu, členských států i Evropské komisy s podporou občanských společností přece jen podařilo rozjet. Nejen podle jména je rok kulturního dědictví evropský. Je to také eh, ambici, jsou to také cíle, které má. Tento rok, který pomalu bude končit, ukázal, že navzdory jazykovým i národním hranicím je kultura tím spojujícím poutem evropské civilizace a je to zejména její složka kulturního dědictví. Platí to nejen v časovém horizontu, ale je to otázka hesla, protože naše dědictví je to, kde se minulost setkává s budoucností. Dnešní akce by měla sloužit k tomu, abychom se ještě jednou společně v roli politiků a občanů podívali na různé aspekty a potenciál kulturního dědictví protože naše kulturní dědictví musí být i po roce 2018 i nadále ústředním bodem v rámci evropské politiky. Nejen proto, že se ukázalo jako iluzorní, že pouze ekonomický evropský projekt má dostatečné vazebné síly, aby se zvládly eh, všechny krize identity. Jak už bylo řečeno dříve, v Miláně nebo i tady v Evropském parlamentu otevřeli tento rok důležité osobnosti, s prezidentem Tajánem a Junckerem v červnu tohoto roku. A i dnes mi dovolte, abych vyjádřila svůj optimismus, že kultura může pomoci při budoucím rozvoji. Stejně jako lidé, také kultura v sobě obsahuje ambivalentnost kladné i negativní energie, může být integrační, může být rozkladná, může rušit hranice, může je stavět. Zejména tehdy, když se použije jako prostředek pro šovinismus, vyčlenění, pomluvu a další podobné. Kultura je tím, co nás odlišuje, ale nedělí naopak spojuje nás. Ať jsou to jednotlivé země, jednotlivá města, jednotlivé členské státy. Tento boj za kulturu, tak jak psal Karel Kraus, rakouský spisovatel už před stolety, je i nadále důležitý. důležitý. Kulturní dědictví požaduje neustále úsilí, abychom si uvědomili, že je třeba ho zachovat, uchovat, hlavně pro budoucnost, tak jak psal GTV Faustovi. Co můžeš nabít od svých předků, získej. Plně věřím, dámy a pánové, že toto bude nadále tím hnacím motorem, který budete využívat. Děkuji. Děkuji za pozornost. A teď se dostáváme k diskuzím či dalším projevům. A s ohledem na velký počet přihlášených mi dovolte, abychom se podívali na zkušenosti členských států a udělali si plodnou výměnu zkušeností. Já svůj projev na tomto místě ukončím a než dám slovo dalším, dovolte mi ještě něco k časovému harmonogramu. Řečnickou dobu prosím dodržujte přesně. Kolegyně a kolegové z kulturního výboru ví, že tady umím být velmi přísná. Takže jakmile se budete blížit ke konci řečnické doby, použiji kladívko. Je to férové dát prostor i dalším řečnicím a řečníkům. A v půl, jedenáct, v půl jedné, promiňte, skončíme, protože i tlumočníci eh, mají nárok na zaslouženou přestávku. Takže, jak už jsem říkala, řečnická doba v závislosti na počtu řečníků bude. Budu přidělovat a bude to maximálně dvě minuty. Myslím, že byste se na to měli připravit. Pokud je o poslance národních parlamentů, kteří se chtějí přihlásit, chci požádat, aby k tomu použili formulář, který máte před sebou písemně vyplňte, o kterém panelu byste chtěli rádi hovořit. Pokud jde o zahajovací panel a, ty další, a to zhrnutí těch tří dalších panelů, k tomu budeme mít vždycky diskuzi a tam potom bude řečnická doba se řídit eh, podle toho, kolik času a požadavků bude, ale je mi velkou ctí, Eh, zastou Máme tady paní Elizabeth Kronfeld, rakouskou, která zastupuje rakouské předsednictví. Pak tu máme Evropskou komisi s paní Temis Kristofidou, její předsedkyní. A teď paní Kornfeindovou požádám, aby se ujala slovo a vítám vás. Děkuji. Vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, vážení poslanci a poslankyně národních parlamentů. Jsem velmi ráda, že mám možnost představit hlavní témata rakouského předsednictví v rámci e, kulturního roku dědictví. Tento rok kultury 2018 představuje jedno e, z hlavních těžišť rakouského předsednictví. Samozřejmě si uvědomujeme, nakolik se zasloužil Evropský parlament při přijímání závěru i při provádění důležitých iniciativ. Tato velká angažovanost je velmi ceněna radou. Evropské kulturní dědictví není izolované Není to něco, eh, co existuje samo pro sebe, je to, důležitá i, eh, je to i důležitý ekonomický eh, zdroj, který se dostává do středu pozornosti, vylepšuje kvalitu občanů a posiluje sociální soudržnost. Celá řada projektů a akcí v celé Evropě připomíná právě tyto funkce a ukazuje, nakolik se musíme těchto věcí cenit. Vytváří se povědomí o společném kulturním dědictví a jeho funkcí. Vedle tradičním a historickém chápání se zde objevuje i e, přístup orientovaný na budoucnost. Co nejvíce občanů má být osloveno Upozorňují se na něj zejména mladí lidé a je zde snaha je aktivně zapojovat. V Rakousku máme samostatný portál, který průběžně informuje o novinkách a poskytuje přehled prováděných a plánovaných akcí a také představuje platformu pro nejrůznější projekty. Projekty, které probíhají, ale i pro iniciativy, eh, které se eh, hledají je tady eh, v tuto chvíli asi 186 projektů. V rámci rakouského předsednictví rady probíhaly a probíhají i odborná setkání. Uvedu jeden příklad. Evropská konference pro politiku v oblasti eh, architektury, eh, kvalitní bydlení pro každého, která proběhla 13. až 15. září. To si jistě zaslouží zmínky. Věnovala se otázce, jak eh, zpřístupnit kvalitní eh, bydlení eh, a mm, kulturu bydlení pro všechny občany a jaká těžiště musíme podporovat v politice, abychom toto umožnili pro všechny. Eh, chtěla bych také eh, uvést velmi důležitou událost ve Vídni, závěrečná konference Evropského kulturního roku 2018 6. Eh, a 7. prosince. Tato konference bude rozdělena na dva bloky. 6. prosince proběhne pracovní konference veřejně přístupná, která bude upozorňovat na evropské projekty a toto proběhne v vnitřní části města Vídně. Očekáváme 500 až 600 osob a během druhého dne budou probíhat klíčové projevy a různé eh, diskuze a besedy. V rámci eh, této konference se bude také eh, udělovat cena e-twinning pro národní školní projekty a my jsme velmi potěšeni, že předsedkyně zahájí tuto akci společně společně s ministrem eh, Blimlem a komisařem Navratičem. Očekáváme, že u této příležitosti komisař Navračič Eh, bude prezentovat nový akční plán pro kulturní dědictví, kde jde zejména o otázku udržitelnosti roku kulturního dědictví, například o kulturní turismus, participativní eh, zdanění pro kulturní dědictví a výzvy pro zachování eh, tohoto dědictví. Mimořádná pozornost bude věnována projektům a Mm, best practice a také zapojení mladých. Je pro nás důležité, aby tyto aktivity a ta důležitost přesahovala rok 2018. Je důležité, aby zde byl follow-up po roce 2018. Chceme eh, tady dohodnout eh, co nejvíce opatření, eh, která budou směřovat eh, k tomuto cíli. Máme pět priorit v akčním plánu pro rok 2019 až 2022 a ehm, tady se nám zdařilo, co jsme si přáli za rakouského předsednictví. Klíčovou úlohu eh, měl rámec pro kulturně politickou spolupráci v Evropské unii. Snažili jsme se vyjednat vše potřebné. Od července jsme vedli intenzivní jednání a pracovní plán má být 27. listopadu schválen na příslušné radě ministrů kultury. Co je zde nového? Důležité bylo zaměřit se na vybrané priority, konkrétní a užitečné výsledky a monitorování pokroku, nezbytná flexibilita, tak tak abychom mohli reagovat na změnu rámcových podmínek a e, posílená spolupráce a pardon, zodpovědnost členských států za realizaci a provádění. Vedle akčního plánu pro kulturní dědictví Evropské komise byla dohodnuta různá opatření, která mají podporovat zejména výměnu mezi členskými státy EU a rozvoj strategického přístupu. Mimo jiné posílené využívání EU expertních skupin eh, k Mm, kultuře v eh, oblasti stavebnictví, workshop k alternativním možnostem financování pro kulturní dědictví, kvalitní eh, standardy pro restaurování historických budov v rámci eh, z fondů, strukturálních fondů EU, potom participativní zpráva kulturního dědictví ve smyslu konvence FARO prostřednictvím sdílení know-how na různých studijních návštěvách a celoevropském propojení příslušných osob a pak tady máme také návrh Komise Creative Europe z 30. května 2018. Od června se o této věci na výboru pro kulturu vyjednává. Jsou tady eh, programy pro kulturní eh, kreativní sektor a to je jedna z priorit našeho předsednictví. Cílem je dosáhnout co nejdaleko sáhlejších pokroků a my na radě v té věci předložíme zprávu. Zároveň si uvědomujeme, že tato věc eh, je projednávána i v Evropském parlamentu a my děkujeme také paní poslankyni Silvia Costa za její angažovanost a také velmi blahopřejeme, blahopřejeme k úspěšnému předložení zprávy ke konci října. Podpora kulturního dědictví je centrálním cílem eh, Evropského podpůrného programu Eh, mnoho zemí má eh, mít prospěch z financování Evropské unie při realizaci různých eh, projektů a rok 2000, v roce 2018 jsme chtěli právě podpořit vědomí pro vědomí společné evropské historie a hodnot a tady je lhůta pro předkládání návrhů do poloviny prosince. Tady ale nejde pouze zaměř, o to, abychom se zaměřili, nebo abychom nesmíme zapomínat na inovace, situace. Eh, na vídeňské konferenci eh, Challenging the Content Made in Europe in Digital Economy. Tam bylo asi 360 expertů z oblasti kultury, kteří se zúčastnili dvoudenní konferenci, která se věnovala diskuzi eh, o různá odvětví evropských médií v digitálním období. A Klíčovou otázkou bylo, jak domácí a evropští producenci, producenti a ti, kdo předkládají různé obsahy, eh, i možná tištěná média, jak mohou nejlépe Eh, profitovat z digitalizace a jak mohou i nadále zůstat viditelní. Digitální ekonomie svými daty a službami nabízí nové možnosti pro zprávu eh, obsahu. Důležité ovšem je, abychom eh, tento obrovský kulturní a ekonomický potenciál skutečně využili, abychom ho mohli využít. Je tady velká snaha diskutovat a potřeba diskutovat o transparentnosti, dezinformacím, pluralitě médií a kulturní rozmanitosti. Jde také o zdanění a eh, odměna a o odměny eh, za eh, tyto služby. Ukázalo se, že dochází k obrovským změnám a že to potřebuje, že si to žádá stále nové typy spolupráce. Hovořilo se o nových strategiích a překážkách. Eh, je tady obsáhlá práce mezi veřejnoprávními médii, různé aliance se soukromými, třeba rozhlasovými stanicemi a s dalšími partnery, společný marketing a obsahové platformy. Diskuze ukázaly, že roste konsenzus v tom smyslu, že potřebujeme rovné podmínky hospodářské soutěže pro všechny hráče je zřejmé, že mimo evropské online platformy, které působí v EU, musí dodržovat evropské zákony a základní hodnoty. V neposlední řadě, a tady to již zaznělo, eh, je to také otázka právního státu, aktivit v oblasti online a eh, tak dále. Um, co by bylo kulturní dědictví, na které se zaměřilo rakouské předsednictví bez konkrétního umění, eh, které lze schlédnout, vyslehnout zde v Bruselu? Máme eh, pestrý kulturní eh, program v Bruselu, kde Rakousko vystupuje jako moderní kulturní země a my vás vyzýváme k tomu, a zveme vás, abyste eh, to zažili, abyste se toho účastnili a sledovali eh, toto harmonické působení umění, které otevírá nové úhly pohledu. Právě pokud jde o Bozar, tak jsme v něm nalezli velmi důležitého a dobrého partnera. Doufám, že eh, jsem vám dokázala poskytnout určitý obrázek eh, aktivit eh, v oblasti kultury v rámci eh, roku kulturního dědictví během rakouského předsednictví. Děkuji. Děkuji, paní vyslankyně. A nyní se dostává ke slovu Evropská komise. Paní Kristofido, máte slovo. Maximálně 10 minut, prosím. Těší nás, že jste mezi námi. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů, kolegové. Jsem velmi ráda, že dnes s vámi mohu být. Vím, že mnozí z vás, z vás cestovali na dlouhou vzdálenost a že jim trvalo i dlouhou dobu, než se sem dostali. Dnešní dis- eh, diskuse nám dávají možnost hovořit o třech významných a hodnotných tématech v kontextu evropského eh, kulturního dědictví jde eh, o kulturu a identitu, zachování, konzervaci a restaurování kulturního dědictví a kulturní dědictví a vzdělávání. Já bych ráda pohovořila o těchto tématech a o tom, co se nám podařilo společně během tohoto roku. Evropský dír je opravdu úspěšný a můžeme na něj být pyšní e, uskutečnilo se přes 11 e, tisíc aktivit a e, účastnilo se již přes 6 milionů lidí. E, díky podpoře Evropského parlamentu jsme mohli mít e, tento e, rok a chtěla bych vám za to poděkovat. Ráda bych poděkovala také členským státům za to, že přijali naši iniciativu a že se obrátili na veřejnost, která si uvědomila tím, že jsou skutečně Evropa Eh, Pane eh, Komisař Navračič dnes ještě vystoupí. A to, co se nám podařilo, eh, bylo možné jenom díky neunavné práci občanů v celé Evropě. V oblasti kulturního dědictví, díky kulturním organizacím, muzeím, školám, a dalším. Někteří z nich jsou zde dnes zastoupeni. A vám všech bych chtěla poděkovat za to, že se nám podařilo tento rok uskutečnit v úzkém partnerství se všemi členskými státy e, a e, mnoha kulturními organizacemi a organizacemi kulturního dědictví se nám podařilo tyto akce organizovat. Eh, chtěla bych eh, poděkovat za eh, vztah a za propojení mezi kulturou a identitou. Zabývali jsme se vazbami mezi kulturní identitou. To bylo v centru naší pozornosti. Jak my jako jednotlivci, se kulturně vyjádříme, vyjadřujeme, je výrazem naší identity. Naše hudba, literatura, umění a tradice definují, kdo jsme. A tento rok byl nejenom příležitostí, abychom si uvědomili, kdo jsme, my, Evropané 21. století, ale abychom analyzovali kulturní a, a umělecké dědictví tohoto kontinentu. Bylo velkým potěšením se účastnit mnoha akcí v Evropě a zúčastnit se uvažování o nich. Co jsme udělali, abychom to podpořili? Zdvojnásobili jsme financování Dnů kulturního dědictví a těchto tento projekt eh, tím umožnil přístup k tisícům aktivit. 30 milionů lidí se účastnilo letošního ročníku, to je obrovské číslo, neuvěřitelné, určitě se mnou souhlasíte. Těchto 30 milionů lidí v rámci kulturního roku eh, mělo společnou zkušenost a propojili se i s národní i evropskou identitou v Portugalsku. Například eh, leitmotivem eh, toho, eh, oslav tohoto roku byla úcta k hodnotám a i identita. A my, podařilo se nám zdvojnásobit počet návštěvníků. Ve Švédsku například bylo 200 50 akcí letos, eh, což bylo eh, veliké množství ve srovnání s 80 v roce 2017. Chceme, abychom měli lepší svět, byli tolerantnější. A k tomuto přispíváme během Evropského roku kulturního dědictví. Kulturní dědictví je hlavní věcí samozřejmě, ale nesmíme zapomenout i na další akce, eh, eh, eh, které se týkají jednotlivců, rodin i skupin a organizací, které interpretují svou identitu různým způsobem. Ráda bych zmínila eh, berlínskou výzvu ke kultuře eh, Europa Nostra. O tom ještě dneska taky budeme hovořit. A zatímco zkoumáme průzkum mezi kult, eh, vztah mezi kulturou a identitou, je naším cílem zachovávat, konzervovat a restaurovat všechno, co reprezentuje kulturní dědictví v Evropě. A v tomto smyslu bych chtěla eh, zdůraznit eh, příspěvek eh, Susan Kor, která je zástupkyní Evropské organizace Konfederace konzervátorů a restaurátorů a akci, kterou uskuteční a konferenci 15. října. Když si chceme zachovat svou identitu a uvědomit si, kdy, kdo chceme, musíme poznat své dědictví a přenést znalost konzervace nebo zachování a restaurace tohoto dědictví eh, na další generace. Zároveň eh, chceme, zacho- eh, chceme ho přenést dál a zároveň zachovat kulturní identitu. A právě letošní rok se tomu věnoval. Jako příklad mohu uvést, že expertní skupina eh, pod záštitou nebo v rámci Evropské rady pro eh, památníky a eh, pamět, památná místa organizovala 22 října v Benátkách eh, akci eh, o kulturním eh, dědictví. V roce 2019 Evropská komise předloží tyto principy k veřejné konzultaci a k možnosti využít evropské fondy pro tuto příležitost. Zároveň začlenujeme komunitu, která žije spolu s tímto dědictvím. V roce 2018 se uskutečňuje řada projektů a akcí eh, organizovaných členskými státy. A všechny ty cesty se stýkají v delegaci, eh, v evropské delegaci, která spolupracuje s míst národní eh, mezi, občanskou společností. E, to vyjadřuje velký závazek Evropské unie, unie vůči Bal, západním Balkánu a strategii a strategie e, pro západní Balkán byla e, předložena na podzim tohoto roku. Cílem je podpořit pracovní místa a cestovní ruch se zachováním Eh, udržitelnosti cestovního eh, ruchu. Z Benátek přes Dubrovník do Barcelonu. Eh, se, tam všude se zvyšuje turistika, což je nebezpečím pro kulturní dědictví. Proto zdůrazňujeme udržování a podporu udržitelné kultury a turistiky podporujeme eh, no, eh, zainteresované strany eh, v, turist, v turistice i v kulturním dědictví se snaží vytvořit rovnováhu mezi využíváním kulturního dědictví a přizpůsobit turistiku potřebám místních komunit velmi, eh, jdu velmi, eh, pokračuji velmi rychle, protože mám strach, že Petr mě přeruší, eh, takže se omlouvám tlumočníkům, že tak rychle mluvím. Máme program Natura 2000. To je jakási učebnice týkající se životního prostředí, která taky pod, eh, zmiňuje tyto vztahy vztahy. E, týká se to e, například i e, jeskyních komplexů na Slovensku, které jsou blízko hranic s Maďarskem, kde se rozvíjí ekoturistika nejenom proto, aby se zachovaly tyto jeskyně, ale i celá příroda, která je v té oblasti. Jsou oblasti, které se mohou navštívat jenom spou jenom na základě eh, určitých ukazatelů. Některé věci nelze navštívit eh, vůbec. Eh, to všechno směřuje k udržitelné úrovni cestovního ruchu. Máme vzácné části kulturního dědictví, které by turistika mohla poškodit. Každopádně se velmi snažíme zachovat a konzervo, zakonzervovat a restaurovat vzácná, vzácné kulturní dědictví. V rámci Horizontu 2020 máme 66 milionů euro, která eh, máme k dispozici pro kulturní dědictví. Sem spadají inovativní projekty, eh, řízení rizik a zvýšení odolnosti Eh, historického dědictví eh, vůči přírodním eh, katastrofám. Pokud jde o rozvíjející se technologie, ty také používáme a zapojujeme do rekonstrukcí. Používáme laserové skenování, abychom vytvořili 3D mapy, abychom eh, mohli eh, mít, abychom měli lepší představu o historických budovách a mohli lépe naplánovat jejich restaurování. Například eh, bazilik, jedna, některé baziliky a kostely v Itálii byly poškozeny během zemětřesení. A v takových případech to bude použitelné. To by nemělo nic, to, co děláme, by nemělo smysl, kdybychom eh, do toho nezačlenili a nedělali to pro mladé lidi. A jak mladé začleníme? Eh, mladí jsou budoucími strážci kulturního dědictví. I když ještě teď neznáme odpověď, chtěla bych vyzvat členské státy, aby se na národní a místní úrovni snažili je zapojit, aby vyučovali o kulturním dědictví ve třídách a aby tam e, zapojili e, i e, aby to zapojili i do výuky jazyků. Máme projekt e-twinning, Eh, to všechno umožní zvýšit povědomí o kulturním dědictví. K dispozici máme i učebnici, i knihu. To všechno nám umožní eh, dostat kulturní dědictví do tříd a učitelé mohou tuto knihu využívat iniciativně a kreativním způsobem eh, Eh, mohou navštěvovat, eh, použi, i použít při, návštěva, při návštěvách cizích zemí, eh, kde mohou žákům ukáz a studentům ukázat, co to znamená být Evropan. Evropská solidarita znamená spolupráce studentů s konzervátory a restaurátory. Erasmus plus, tam máme evropské dědictví jako Eh, centrum nebo je, jako základ pro všechno. Dostávám se ke konci. Eh, Roz, eh, máme rozpočet, který navrhujeme pro takzvanou kreativní Evropu. Doufám, že toto, tento příspěvek byl pro vás přínosný a děkuji Petře za trpělivost. Mnohokrát děkuji. Máme tady obšírný přehled o činnostech komise, o využívání různých programů pro kulturní dědictví a děkuji také ještě eh, vyslankyni paní Kornfeindové za velmi ambiciozní program rakouského předsednictví během tohoto půl roku v rámci kulturního dědictví a velmi se těším, že na závěrečnou akci pojedeme do Vídně. Dostáváme se teď k prvnímu panelu, což je téma kultura a identita. Eh, to byl panel, který vedl, vedla Silvia Kosta, takže prosím krátce tři minuty informace. Silvie, máš slovo. Grazie, presidente. I will speak in Italian. Eh, grazie. Budu mluvit italsky, takže děkuji paní předsedkyně, děkuji paní velvyslankyně, děkujeme, děkuji, že jste přišli. A děkuji také generální ředitelce za velkou podporu, kterou jsme od komise tento rok dostali. Pers- jsou to pěkné perspektivy. My jsme v prvním panelu měli spoustu účastníků, národní poslance, evropské eh, poslance, zástupce sekretariátu a další. Zahájili jsme diskuzi tím, že jsme eh, zmínili komplexy evropského dědictví není rozpor mezi evropskou identitou a kulturní různorodostí, kulturním dědictvím v Evropě. Vycházím z toho, že identita je eh, kulturní, eh, přirozená a podobně. A identita se musí vytvořit ze své komplexnosti a tady máme společnou, společné dějiny. Eh, je tam spousta různých aspektů, ale mnoho z nich je na evropské úrovni, lokální, národní, Eh, regionální. Eh, je to nejen Toskánsko, jsou to i další části Itálie. Měli jsme tam skupinu historiků, kteří na Balkáně eh, poskytli a vypracovali celkový pohled na evropské dějiny v této části země a to bychom mohli použít jako příspěvek. Tento proces slouží také k tomu, abychom sloučili naše minulost a budoucnost. Pro, to znamená vytvořit společenství. Od Milána až po Berlín jsme viděli, že vznikla komunita zabývající se kulturním dědictvím a ta bude pokračovat ve své činnosti. Myslím si, že máme společné dějiny, společné konflikty, ale také společný mír. A to je důležité pro národní identitu. Například 21. září eh, můžeme nechat rozeznít všechny zvony za mír. Eh, myslím si, že by toto dokládá tu emocionální povahu ten emocionální náboj, který tady máme. Kulturní dědictví, a to se ukázalo z odpovědí, je důležité. Je třeba vystavět mosty, které povedou eh, a budou hovořit také o civilním dědictví, občanském dědictví, náboženském dědictví, protože i to patří k Evropě. Máme tu materiální i nemateriální eh, aspekty a všechno patří do identity. Například téma evropské identity, to zaznělo ze strany Švédska, že to je někdy problematické, někdy se to používá eh, nacionalisticky. spíš pro rozdělení, nikoli pro sloučení, ale máme i opačné příklady. Pochopitelně, eh, i to se projevilo v Evropě, ale viděli jsme, eh, jak jsou důležité nadnárodní projekty, jak je důležitá jejich realizace a nová rozpočtová linie to umožní. A dovolte, abych měla ještě dva body. Komise musí postupovat dále na více úrovních. Je to eh, zpráva na více úrovních, je to spolupráce, pokud je o jednotlivá generální ředitelství a doufám, že bude možné navýšit prostředky, které do rozpočtu půjdou. Od národních poslanců jsme slyšeli, že identita je proces, nikoliv jenom cíl a že je třeba vytvořit propojení tak aby se spojilo vzdělání a kultura. To je důležitý eh, kámen eh, na cestě k hledání a najití identity. Z Kosova jsme slyšeli také, že je důležité se o toto více zasadit tak, aby v kandidátských státech, které zažily konflikty a mají potíže, aby se podpořilo hledání a nalezení identity. To má dopad také na kulturu. Pokud jde o evropské kulturní dědictví, to je velmi důležitá věc a je to velký statek. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento přehled o včerejší diskuzi a ráda bych nyní eh, představila řečníky, a uvítala je k našemu dnešnímu tématu. A začneme eh, Česka Kvatlik Mihalovič z Evropa Nostra. Pět minut, prosím, a nemusíte je vyčerpat všechny. Honorable members of the Euro Vážení poslanci a poslankyně Evropských a národních par, Evropského a národních parlamentů, je mi velmi velkým potěšením, že mohu být na tomto důležitém setkání, kde se setkávají členové Evropského i národních parlamentů, aby posoudili dopad eh, tohoto roku, historického roku Evropského kulturního dědictví. Proč je to historický rok? Nejen proto, že to je jediný tematický rok během Junckerovy eh, komise, ale je to První eh, evropský rok, eh, který byl iniciován od spodu eh, směrem nahoru. Evropský parlament naštěstí se chopil této myšlenky a sehrál důležitou úlohu v přesvědčení předsedy Junckera, aby tuto myšlenku podpořil. Dámy a pánové, v době, kdy si připomínáme konec první světové války, nesmíme zapomenout na to, že Evropa je zejména v první řadě mírovým projektem. My tady oslavujeme 70. výročí deklarace o lidských právech a musíme si připomínat, že Evropa byla ale vždy projektem eh, založeným na hodnotách a v roce, kdy se připravujeme na evropské volby, musíme připomenout, že evropský projekt je také projektem kultury. Musel čelit různým eh, hodnotám a hrozbám, čelíme těmto hrozbám pro naše hodnoty a proto musíme změnit tón a toho, to, jak se hovoří o e, Evropách. My tady máme hmotné i nehmotné kulturní dědictví a to je výraz našeho sdíleného e, dědictví, naší společné paměti. Máme tady za sebou století výměn e, mezi vědci a intelektuály, ale i běžnými lidmi a jejich komunitami. Pokud chceme dále posunout vpřed evropský projekt, musíme podporovat pocit sounáležitosti s touto velkou evropskou rodinou a posílit vnímání společné kulturní identity. Tak, jak tady o tom hovořila Silvia Costa, je tady mnoho různých rovin, které se spolu prolínají a nejsou spolu v soutěži. Každý historický, mm, historická památka a budova nám vyprávějí, vyprávějí také evropskou historii a příběh, nejenom ten lokální příběh. Všichni samozřejmě můžeme být hrdí na svoje národní a lokální identity a zároveň být hrdými Evropany. A to je důležité poselství tohoto Evropského roku. Včera proběhl inspirující workshop za moderace Sylvie Kosty v domě evropské historie, evropských dějin a e, tam jsme hovořili o různých e, kulturních formách vzdělávání a také o vyučování e, dějin v rámci evropského kontextu, protože bez toho by budoucí generace nemohly chápat naše kulturní dědictví v širším evropském kontextu. My chceme podporovat eh, výuku eh, dějin, ale musíme eh, také provádět metodu mnoha perspektiv. Díky tomu budou naši lidé vybaveni na to být dobrými Evropany a odolávat nebezpečným extremistickým ehm, narrativům. Vážení poslanci, tento Evropský rok přinesl výjimečnou příležitost uznat mnohačetné přínosy sdílené kultury pro naše společnost, ekonomii, eh, prostředí eh, a sdílenou identitu. Ale samozřejmě jsme museli také zaznamenat četné hrozby. Proto eh, musíme a umožňuje nám to posílit naše spojenectví a navázat nové. Je to důležitá součást komplexního projektu šíření evropské kultury prostřednictvím evropské politiky. Mnohé bylo bylo dosaženo během roku 2018, ale v následujících letech toho můžeme dosáhnout ještě mnohem více. Závěrem bych zmínila um, naši berlínskou uh, akci z minulého června na summitu pro kulturní dědictví, kde uh, jsme to spolu organizovali společně uh, s Německým výborem pro kulturu. Uh, v těchto mm, u této příležitosti zvoláme po ambiciozním evropském plánu pro kulturní dědictví a jsme velmi potěšeni, že pan Navračič za dva týdny toto představí ve Vídni. Eh, dosáhli jsme symbolického čísla 2018 eh, podpisů, včetně vašeho podpisu, paní předsedkyně eh, Silvia Koslta a včetně dalších poslanců. A já vás vyzývám, prosím, přečtěte si tento dokument, šiřte ho prostřednictvím vašich sítí v Evropském parlamentu i jinde. A jak říkala paní Koch, 12 měsíců je příliš krátká doba na tak zásadní téma. Máme společnou zodpovědnost odpovědnost, vy političtí lídři, vy, co rozhodujete a my nejrůznější eh, stakeholders v oblasti kultuře, kultury, abychom eh, tady eh, společně podporovali sdílené kulturní dědictví, abychom dali evropskému projektu nový směr nebo silnější směr a hlubší vnímání. Děkuji. A Teď se dostáváme k paní Margarida Máno, která je e, členkou portugalského parlamentu. Máte pět minut. Cumprimento a senhora presidente. Děkuji, pan. Chtěla bych e, poděkovat paní předsedkyni za to, že nás všechny přivítala, za to, že přivítala všechny účastné, zúčastněné. E, v my máme eh, heslo Evropské spojení v různosti a to označuje, jak se vytváří Evropská unie. Chceme eh, pracovat eh, ve prospěch jedno, kultury a prosperity. Uh, ve prospěch eh, rozvoje všech jazyků a kultury. A jednota Evropy se dosáhne díky různorodosti. Prostřednictví té různorodosti můžeme vytvářet Evropu no a jednotu, která bude bohatší. Je to výzva, která se objevuje ve všech kulturách a jazycích. Symbioza mezi kulturou a jazykem je velmi symbolická a tímto symbolem můžeme vytvářet a definovat hodnoty vnímání. E, Evropa e, definuje prostor, ve kterém e, se definuje kultura. V Evropě je přes 42 ofi- 24 oficiálních jazyků a více než 60 regionálních jazyků nebo menš- minoritních jazyků. A to všechno vytváří Evropa. Evropa, jejíž identita se odráží v této, v tomto multilingvismu se objevuje ve dvou oblastech. Za prvé zachovávat jazyky a jejich diverzitu a za druhé učit se jazyky nemyslíme na monolingvální budoucnost. Zumět jazyky je výrazem mm, uznávání eh, hodnotových systémů. Každý jazyk sám o sobě vyjadřuje konceptuální bohatost, které, eh, kterou nelze nahradit. Eh, lingvistická diverzita je proto základem poznávání, je strategickou hodnotou a e, vyžaduje, aby Evropa e, překladem vytvářela skutečné hodnoty se zachováním jazyků i minoritních. A stejně tak, jako je eh, portugalština evropským jazykem, je jazykem světovým. V Evropě jim hovoří 10 milionů jazyk, eh, obyvatel, ale v celém světě je to 250 milionů. 250 milionů je na jižní eh, polokouli. Je to pátý nejpoužívanější jazyk na internetu a na sociálních sítích, jako je Twitter a další. A eh, portugalština otevírá eh, míst, ta, která, kde je, jsou matatelné projevy kultury a není to něco vzdáleného. Evropa se nemůže vyhnout ochraně e, lingvistické e, diverzity v Evropě. A toho dosáhneme výchovou, podporou a výukou jazyků. E, Evropa má znešený cíl, aby každý Evropan hovořil svým vlastním jazykem a kromě toho dvěma dalšími jazyky. A e, cílem u nás je zachovat, e, za, začlenit výuku dvou cizích jazyků do vzdělávání dětí a mladistvých. Je to impuls pro ekonomický i sociální rozvoj, pro rozvoj společnosti. Více než 80 minoritních jazyků v Evropě je v nebezpečí, že je pohltí větší jazyky a proto jejich zachování je eh, výzvou pro Evropu. Eh, Pessoa, který eh, v 19. století v Portugalsku nahrál v jed, nebo vyjádřil v jedné své knize. To, e, tuto řeč má vlast je e, portugalský jazyk Eduardo Lorenzo, filozof a milovník Pessoana, e, říkal, jeden jazyk není nikdo. Ale my nejsme nikdo bez vlastního jazyka. V Evropě ctíme kulturní dědictví. Vycházíme z naší identity a oslavme tedy Evropský kulturní rok. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, milá kolegyně i za to, že jste tady ještě jednou zdůraznila hodnotu a význam jazyka pro evropskou identitu. My se zabýváme právě ne teď návrhem sdělení komise, které jde tím směrem, co možná nejrychleji a nejdříve se naučit dva cizí jazyky a doufáme, že členské státy eh, budou spolupracovat. Teď se dostáváme k další kolegyně poslankyni Kamelia Gravila z rumunského parlamentu. Je tu? Ano. Ladies and gentlemen, distinguished. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Vážení poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů, Ráda bych tady zmínila některé myšlenky a úvahy eh, v oblasti kultury, vzdělávání, interkulturních přístupů, protože se blíží závěr důležitého roku, symbolického roku, proběhlo mnoho různých akcí a my eh, tady můžeme na to nahlížet z pedagogického a filozofického pohledu a samozřejmě musíme vyjít z myšlenky, že kultura je naší součástí, že patříme do určitého světa, určité země, máme historii eh, a máme určité hodnoty, souvisí to také se vzděláním a podívejte, prosím na, podívejte se prosím na mou prezentaci kde zmiňuji jazyky, náboženství, umělecké a spirituální hodnoty. To je to, co definuje takové to hlubší já a, a spirituální matici, ke které náležíme. A my samozřejmě nežijeme v pouze monokulturním světě a musíme vychovávat mladé lidi k multikulturnímu přístupu a vnímání, chápání rozdílů a přizpůsobování se co nejrychleji tomuto eh, světu. S dospělými je to někdy obtížnější, protože oni již mají určitá přesvědčení a proto často hovoříme, když hovoříme o velmi tradičních eh, konzervativních společnostech, tak je tady ještě riziko eh, transkulturní nerovnováhy Protože třeba žijete mezi dvěmi kulturami nebo několika kulturami a máte své vlastní myšlenky a hodnoty a chcete, aby ostatní je potvrdili a zhodnotili, ale zároveň musíte rozumět tomu, jak, eh, jaké možnosti Eh, receptivity ze strany druhých eh, tady jsou. Jedinou alternativou v demokratické společnosti je vzdělávat eh, prostřednictvím interkulturního pohledu a chápat, že máme základní kulturní identitu a mohlo by to být naší vlastní identitou, naší, máme národní identitu, tu také máme samozřejmě, ale musíme být otevřeni vůči internacionální rozmanitosti, musíme ji chápat prostřednictvím projektů, výměny, vzdělávání, sdílení znalostí a tak dále. A teď prosím eh, další slajdy. Musíme se zamýšlet nad formálními a neformálními hodnotami vzdělávání. Nejde pouze o kurikula. My, učitelé, jsme velmi často zaměřeni na národní zkoušky a osnovy, ale když chcem, zapomínáme někdy na to, že máme eh, utvářet osobnosti, které budou žít ve velmi rozmanité společnosti nebo již žijí v takové společnosti. Naši studenti potřebují eh, chápat, eh, porozumět rozmanitosti a když budeme upřímní, tak eh, se zamišleme nad tím, jak eh, naše vzdělávací systémy jednotlivých zemí mohou připravit naše studenty na setkání s odlišností a akceptováním odlišnosti. Samozřejmě odpovědi jsou různé v různých zemích, ale potřebujeme toleranci, porozumění, otevřenost. A samozřejmě pokud se nad tím budeme zamýšlet filozoficky nebo z antropologického hlediska, tak postmoderní společnost je globální globálním eh, světem a, a univerzem. A v této společnosti je povinností učitelů i politiků, aby eh, vytvářeli soudržnost mezi všemi těmito rozmanitými eh, faktory. Ehm, Mnoho témat eh, této diskuze eh, tady je eh, schrnuto a já bych zkrátka řekla, že vzdělávání, znalosti, interkulturní dovednosti, debaty, evropské projekty, výměny, partnerství, návštěvy, filozofické vnímání pokroku. To je jediný přístup, eh, prostřednictvím kterého se eh, mladí lidé naučí eh, vzájemně porozumětí k odlišnosti. Máme tady historii, eh, sociální vědy a další oblasti, kde je potřeba přijmout tento interkulturní přístup eh, a to povinně. Možná je to eh, velmi ostré nebo přísné, ale je to potřeba v kultuře k tomu máme určité nástroje. Jsme samozřejmě součástí evropského kontinentu a máme společné kulturní dědictví, které nás sjednocuje a je důležité, eh, abychom chápali, eh, že když fungujete pouze uvnitř své vlastní kultuře, tak jste jaksi ochudobněni a nevnímáte všechnu tu bohatost a rozmanitost všech ostatních kultur a toho interkulturního pohledu na věc. Děkuji za všechny tyto angažované, i za tento angažovaný eh, příspěvek. Eh, hovořila jste nám eh, z duše, jak je slyšet i na základě potlesku. Na této konferenci nejsou zastoupeni pouze zástupci národních parlamentů eh, Evropské unie, ale jsou tady také zástupci zemí západního Balkánu, téměř všech těchto zemí. Mají zde zástupce svých parlamentů, nejsou ještě členy eh, Evropské unie, ale jejich přítomnost ukazuje, jakou sounáležitost všichni vzájemně pociťujeme a je pro mě tedy eh, velkou, velkým potěšením přivítat tady Draganu Kostič ze srbského parlamentu a Eh, prosím ji tedy, aby vystoupila. Poštovani členové Evropského parlamenta, poštovani členové nacionálních parlamentů. Vážení poslanci v Evropského parlamentu, eh, národních parlamentů, vážení kolegové, je pro mě velkou ctí, že mohu hovořit za srbský parlament na tomto nesmírně důležitém setkání. Úvodem své prezentace bych chtěla zmínit eh, citaci Stefana Nemania. Chraňte svůj jazyk jako svou zemi, protože můžete o jazyk přijít stejně tak jako o město, svou zemi a nebo duši. A co by bylo se zemí, eh, která by přišla o svůj jazyk, svou zemi a svou duši? Já bych chtěla zmínit hrozby, které se vznášejí nad kulturním srbským dědictvím a srbskou identitou. Můžeme to charakterizovat dokonce jako kulturní genocidu. V této oblasti Balkánu můžete nalézt různé stopy eh, srbské materiální hmotné kultury od eh, středověku. Eh, nejznámější pozůstatky tady máme ze 14. století v městě Gračanica, Vysoký Dečany, v Metoši a toto je také zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Tyto památky jsou označené za mimořádně ohrožené památky a součást kulturního dědictví. A to má své důvody. Například freska nad e, hrobem Krista byla vyfotografována a bylo to vysláno také eh, do vesmíru jako signál eh, možným eh, civilizacím mimozemským. Naše kulturní památky byly tarčem stejného utrpení jako srbský list, lid. Například tady máme Miroslavovo evangelium z 12. století. A tady to, toto, tato památka prošla stejným terorem jako srbský lid v první světové válce. Přesto eh, byla tato památka zachována pro budoucí generace. Kultura a identita eh, byly těmi, kterých se eh, velmi dotkly útoky na Balkáně během bombardování eh, Bělehradu 6. dubna 1941 jedním z prvních cílů eh, byla Národní eh, srbská knihovna. Národní poklad byl vybombardován a to přitom byl nositel obrovských kulturních hodnot. To je tedy ta kulturní genocida, o které hovořím. Znamená uh, útok na uh, srbskou kultury, kulturu. A my jsme tady měli ještě další takové události. Měli jsme tady památky eh, prvního založení eh, Srbska. Bohužel dnes dochází eh, k podobným krokům 250 tisíc Srbů bylo vyhnáno eh, z Kosova a Metoši, jejich majetky byly zničeny, ale nejen to. Srbská kultura a identita jsou také v ohrožení. Eh, mezinárodní společenství v roce 1999 vstoupilo do Kosova a Metoči ale eh, tady od té doby eh, bylo zničeno 150 eh, srbských kostelů a 10 tisíc různých ikon se stalo předmětem obchodování na černém trhu, bylo zničeno nebo se ztratilo. A poslední stopy existence Srbů jsou tedy předmětem různých útoků a v březnu 2004 během 48 hodin Albánci zapálili a spustošili 26 eh, kostelů a eh, klášterů a nikdo nebyl popohnán k zodpovědnosti. Jednalo se o organizovaný čin, byla to snaha vymazat stopy existence Srbů v Kosovu a Metoši. Byla to snaha vyhnat je z těchto míst. Tato kulturní genocida proti Srbům, jejich kultuře a identitě eh, je podnikána velmi záludným způsobem. Poslední eh, dobou dochází eh, k velkému falšování různých artefaktů a velmi často je srbská kultura vydávána za albánskou. V 21. století není možné, aby k něčemu takovému probíhalo. To, k čemu dochází, je opravdu eh, strašné a proto není možné, aby eh, Kosovo eh, usilovalo o členství v UNESCO. Pokud křesťanské kostely veliké hodnoty nejen kvůli kulturnímu dědictví, ale i kvůli historické paměti, eh, ty nebudou přece chráněny těmi, eh, kteří je ničili. To nemůžeme očekávat. Děkuji. Děkuji. Musím být opravdu tak přísná, protože jinak by se nám eh, to časově rozložilo. A teď Vítám předsedu výboru pro kulturu španělského senátu Alberta Gutierrez Alverke a prosím, jestli tu jste, vezměte si slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, že mohu vystoupit. Eh, eh, mé, vystupuji jménem španělského parlamentu. Hovoříme o problému, který je velmi složitý. Někteří si myslí, že kulturní identita neexistují. neexistuje. Já si myslím, že existuje, ale forma její výstavby je taky důležitá. Včera jsme o tom hovořili, protože budujeme identitu oproti jiné, identitu přežití a odolávání strachu strachům. My někdy se pleteme v tom, jaké jsou hodnoty, které tato identita obsahuje. Včera jsme to viděli, my musíme překonat eh, tu konstrukci nadnárodní identity. Eh, identity, která přesahuje jazyk a území. Identity, identitu, rival, identita rivality se blíží velmi eh, sportovní identitě. Španělsko to velmi dobře zná, když vyhrála Evropský pohár, tak e, to byla velmi důležitá věc pro celý národ, národ, ale pak je tady takový ten substrát té soutěživosti, který se může, která se může ztratit. Já proto zdůrazňuji, že evropská identita, ke které se hlásíme my Španělé i e, další eh, národy, kde byla diktatura a kde jsme se chtěli přiblížit té Evropě eh, eh, práv, lidských práv, a svobody e, je identita, kterou potvrzujeme jako identitu. A v tomto rámci chceme ten pakt znovu objevit, obnovit. Chceme obnovit tento pakt e, přiblížení se evropské identitě s novými hodnotami. Nové hodnoty, kterými je mír, ekologie, e, přístup k k řádným pracovním místům, eh, rovnost eh, žen, eh, neexistence nebo likvidace korupce. To všechno je, by mělo být projektem společným v Evropě, stejně tak jako identita soužití. Jde o obnovu paktu, aby další generace v Evropě viděli Evropu jako společný projekt, jako projekt ke kterému společně směřují. Nehovořím o projektu identit. Když je silný projekt, tak se ty identity rozpustí. A tento společný projekt eh, tě vlastně nutí eh, k větší hegemonii. A eh, tato konstrukce čistě ekonomická, kdy máme fondy soudržnosti, fondy pro rozvoj, dále Eh, roaming, eh, tak, eh, které, co se projevuje jako třeba roaming v telefonii, je věc, která je čistě materiální a není zde emocionální hodnota, která má své dědictví. Dědictví je odkaz, který buduje naši identitu. Já vždycky dávám jako příklad cestu do Santiago to je cesta, eh, která je, eh, má eh, náboženský původ, to všichni víme, ale je to teď kulturní záležitost. Je to, protože se účastní i, dal, i, i nevěřící, je to hodnota, kde Eh, kulturní hodnotu zvyšují všichni poutníci. Takže eh, nehovoříme jenom o kultuře razítek, protože když jdete cestou do eh, Santiago, tak dostáváte razítka v jednotlivých mezicílech. A my nechceme, nebo máme tady tato razítka i v rámci UNESCO a tak dále. Uděláme něco v Radě Evropy a máme za to razítko. Ale my se na to musíme musíme podívat i z hlediska udržitelnosti, z hlediska turistické udržitelnosti kultury. Eh, vezměm, vezměme si eh, například eh, Barcelonu nebo Alhambru. Tam velmi jde o udržitelnost. Já si myslím, že je třeba se více zaměřit na politiku dědictví z hlediska udržitelnosti a zaměřit se také na digitální kulturu, která je budoucností Evropy. A e, zde jde o inovaci, kde společně všichni Evropani e, můžeme využít technologické prostředky e, k k ochraně dědictví. Filozof Omák říkal, že Eh, kultura je kosmopolitní a já bych byl rád, abychom, aby na základě úsilí, eh, která, které vyvíjíme pro kulturu, eh, jsme vybudovali nikoliv ekonomiku hlupáků, ale e, e, také, abychom nevybudovali kulturu hlupáků. Děkuji. Děkuji. Děkuji i za tento příspěvek. Dostáváme se k diskuznímu kolečku a doposud jsme se přihlásilo devět zájemců. Máme ještě šest minut času, takže musím bohužel omezit každému eh, řečnickou dobu na minutu, ale mohu současně nabídnout, že ten či onen dostane slovo po dis- v rámci diskuze k druhému panelu. Za- tam zatím nemáme tolik zájemců, takže tam bych vás dala hned na začátek. Ale začínáme a první, kdo se přihlásil, je Arunas Kilunas z Litvy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 Děkuji, paní předsedkyně. Je to opravdová výzva hovořit během jedné minuty. Musím se svěřit, že mám někdy pocit, že jsem jako ve snu včera a dnes, kdy nehovoříme o ekonomice, bezpečnosti nebo o plastových pytlících, hovoříme o kultuře. Kultuře v Evropském parlamentu. Děkuji paní Kosta za to, že jste tak skvěle předsedala našemu zasedání o identitě. Děkuji i za to, že jste mě dnes zmínila ve vaší uh, zprávě. Jsem rád, že jsem tady. My tady slavíme stoleté výročí eh, společně v naší zemi společně s jednými eh, zde a tady je důležité dědictví. My tady oslavujeme rok kulturního dědictví eh, krásně eh, sestaveným programem s celou řadou akcí a eh, ve Vilniusu chceme prohlásit toto město za jednu z hlavních destinací, kulturních destinací na planetě a je to úžasné místo okultního dědictví. A je, a, tedy bude to hlavní město kultury pro rok 2022. A protože mám pouze jednu minutu, chtěl bych vás vyzvat, abyste si rychle rezervovali hotel e, na rok 2022. E, samozřejmě je tady celá řada různých akcí. E, Hm, bude tady mezinárodní konference eh, v září a i když to není součást nějaké nacionalistické identity, jak jsme o tom hovořili včera, tak to naopak, eh, ne, tak to potvrzuje nebo předává pocit místní eh, sounáležitosti nebo identity také v historickém slova smyslu a máme tady tuto skvělou tradici roku kulturního dědictví a měli bychom v tom pokračovat. A já už nemohu, protože jsem překročil jednu minutu. Aspoň víte, jak jsme na tom všichni e, na plenárním zasedání. Tam má málo kdo víc než jednu minutu. To je náš osud. Další je Marie Louise Ellen a z Irska. On education okay, okay, then... Ne, já až e, vzdělání. Tak to uděláme později. Dimitrios Sevastakis, Řecko. Děkuji, jenom krátce. K tématu zachování a udržení dědictví. To, co jsme měli, eh, to byla fantastická diskuze včera, dnes také. Jsou tu ještě některé otázky, které jsou strukturní, protože máme ideologickou krizi, pokud je o způsob, jak rozumíme eh, kulturnímu dědictví a jak s ním nakládáme. Je to tak, že teď jsme dostali nástroje, pomocí kterých eh, můžeme lépe pochopit svou identitu a kulturu a je to opravdu velké kulturní, velký kulturní rozpor. Existují lidé, proto jsou také krize identity a proto to kulturní dědictví, kulturní vědomosti a poznání naší minulosti Eh, se musí stát součástí eh, toho celého procesu. Je důležité, aby Evropský parlament vedl tuto rozpravu, tuto diskuzi, protože opravdu jde o kulturní dědictví, je to takový kulturní luxus, je to to bohatství, které máme. A je to v návaznosti na systém vzdělávání, jak je možné, aby se seznámili národy nejen se svou vlastní historií a dědictvím, ale jak je možné dospět k určitému smíření tak, aby byla lepší koheze mezi lidmi. Myslím si, že to je těžká cesta Eh, dojít ke schodě, ale toto jsou otázky, které jsou důležité a proto je ta dnešní rozprava tak důležitá. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A teď Vesna Bedekovič z chorvatského parlamentu. Je tu? Ano. Hvala vám lijepo. Poštovane kolegice i kolege, dragi. Milé kolegyně, milí kolegové, milí přátelé, Doufám, že ta minuta bude dost času. Nejdříve dovolte, abych vás pozdravila jménem Výboru pro kulturu z chorvatského parlamentu, který vedu. A jsem ráda, že dnes tady jednáme a mluvíme o aktivitách a opatřeních schválených chorvatskou vládou, tak abychom se účastnili evropského dědictví kulturního. A protože nemám moc času, tak řeknu jenom, že hlavní koordinační grémium v rámci Evropského roku kultury je naše ministerstvo kultury. A v posledních deseti měsících toto ministerstvo uspořádovalo celkem 60 velkých akcí, na které se dostavily desítky tisíc návštěvníků. Jsou některé byly velké, men, některé menší, byly to výstavy, semináře v rámci Evropského roku kulturního dědictví a zaznamenali jsme velký zájem. Velký zájem měly také školy, které zajímaly jednotlivé eh, akce a aktivovali je a to všechno je velmi důležité, pokud si uvědomíme, jak důležité dnes je, abychom děti a mládež vychovávali tak, aby věděli, jak důležité je chránit kulturní dědictví a identitu, které budeme předávat dalším generacím. Tolik tedy za moji osobu a v rámci panelu se ještě jednou přihlásím. Děkuji. A teď kolegyně z našeho výboru, paní Bild. Eine Minutu. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský rok kulturního dědictví a podzim dě, kulturního dědictví ve Francii ehm, se zaměřil eh, na mm, konzervaci památek a Francie eh, je tady skutečně na to velmi eh, zaměřená. Máme mnoho míst, které jsou na seznamu UNESCO. Eh, tak eh, prestižní eh, zámky jako Versailles nebo další mm, tady sehrávají důležitou roli, ale je tady i mnoho dalších stovek sámků, které jsou méně známé a někdy je problematické je udržovat, majitele je potom musí snadno, za, tedy pardon, lacino prodávat. A toto léto jsme tady měli například jeden zámek v Žirond, který byl omylem zničet podnikem BTP a Těch příkladů bych mohla uvádět eh, celou řadu. Co se stane s naším kulturním dědictvím, pokud nebudou vypracovány nové pokyny dostatečně rychle? Je třeba jednat. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A Andriza Popovič, eh, Montenegro, Černá hora. Kde je? Prosím. Máte slovo. Děkuji vám. Dámy a pánové, všechny vás zdravím. Je to samozřejmě těžké dodržet tu jednu minutu. Pokud jde o parlament Černé hory, tak tam poslanci většinou hovoří třeba 20 minut a skoro není možné je zastavit. Černá hora po staletí byla na rozhraní mezi různými vlivy a kulturami a tento rok evropského kulturního dědictví je nesmírně důležitý. Je zřejmé, že existuje pouto mezi západními a východními civilizacemi. Existují sice rozličné tradice. V Černé hoře máme eh, soužití čtyř různých náboženství a jsou tady vlivy eh, i z eh, ruské a rakousko-uherské říše, ty tady sehrávaly roli. A to právě činí naši kulturu v Černé hoře tak bohatou a pestrou. Dnes je potřeba dodržovat princip jednota v diverzitě. Eh, Toto, co eh, je heslem Evropské unie, platí samozřejmě i v Černé hoře, nebo by bylo dobré se toho držet. My všichni jsme obohacováni evropskou kulturou. Černá hora by bez evropské kultury nebyla tím, čím je dnes. Je to příklad eh, kultury, a kulturního dědictví, který ilustruje, jak důležité je evropské kulturní dědictví, které nám bylo předáno našimi předky a kterému je musíme předávat i do budoucnosti. Mnohokrát děkuji. Takže tak dlouhou dobu nemají ani předsedové frakcí. Eh, ale děkuji. Děkuji i za tento příspěvek. A dostáváme se k dalšímu. A sice paní Cortezi z Kosova. Pan, pan, prosím. Good morning to everybody, dear lady. Dobrý den přeji všem, vážené dámy, vážení pánové, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Chtěl bych eh, krátce představit eh, situaci týkající se kulturního dědictví a vzdělávání v, eh, v Republice Kosovo. Kulturální diverzita Kosovu je nepochybně největším aktivem, na které jsme kosované, my kosované pišní. A vytváříme za jim, jim, eh, mu záruku i v ústavě kulturní dědictví se zachovává eh, pomocí zákona o zachování kulturního dědictví v Kosovu a to je speciální zákon týkající se zvláštních zvla, eh, ochráněných oblastí. Ale stále ještě eh, nemáme studium na bakalářské nebo vyšší úrovni neučí se kulturnímu dědictví ani v základních školách. Prakticky jenom se velmi letmo zmiňuje v občanské výchově. Každopádně ale se objevy se už e, zabýváme e, kulturním dědictvím a Eh, rozdíly v kulturním dědictví v různých dokumentech. My jsme země velmi různorodá, jsme země, která se eh, objevila eh, osvobozením od staletí trvající kolonizace Srbska a my jsme od jak živa pokračovaly až do eh, boje za osvobození v 90. letech. Republika Kosovo je tvořena různými národnostními menšinami. Každopádně Albánci tvoří více než 90 eh, populace a eh, vytváříme prostor, který pod, pod, který potvrzuje existenci národních menšin eh, v Kosovu, národnostních menšin v Kosovu, které společně tvoří kulturní dědictví a mozaiku. Eh, promiňte, musím vás přerušit. Eh, byla jsem přísná, pokud jde ke všem ostatním, čili musím být striktní i vůči vám. Ještě jednu větu. Ne, žádnou musím být férová ke všem. Měl jste víc než dvě minuty. Mnohokrát děkuji. A dostáváme se k poslednímu příspěvku Ivana Pavlovič z srbského parlamentu. Je tu? Iskoristit ću bukvalno minut, ispoštovat ću váš timing. Zahvaljujem se i na minutu. Děkuji vám a využiji přesně minutu. E, děkuji vám. Chtěla bych informovat vážené kolegy o důležitém momentu, kterým je to, že nový sad v roce 2020 bude, 22 bude hlavním městem evropské kultury, čili Srbsko má nejenom eh, bohatou kulturní tradici, ale bude i hlavním městem kultury v tom eh, tomto roce. Eh, kolegyně hovořila o tom, co nás bolí, jaká jsou naše traumata. Evropa bude mít určitě co nejdříve odpověď eh, na to, jak chránit kulturní dědictví i na jihu Srbska, jak postupovat eh, kontinuálně. Samozřejmě často slýcháme různé fámy, které nejsou podložené fakty údaje z UNESCO hovoří za všechno. Podporuji to, co řekla moje kolegyně. Mnohokrát děkuji. Tím jsme se dostali na konec prvního panelu. Máme tu ale ještě dva další. A v tom druhém tematickém panelu jde o otázku zachování, uchování a obnovy kulturního dědictví a víme, že pro všechny členské státy je to velká výzva, protože zpravidla to stojí hodně, hodně peněz. Takže požádám nejdříve předsedu včerejšího panelu, aby nám dal krátké zhrnutí včerejší diskuze. Kolega Diakono, tři minuty, prosím. Mulțumesc, doamna președintă dat fiind eh, constrângerile. E, děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem na velmi omezený čas budu velmi zjednoduším. Eh, měli jsme vynikající eh, zasedání vystupující předložili pozitivní výzvy a já bych se rád zaměřil na to, co říkali naši hosté. To je daleko důležitější než to, co říkáme my, protože co oni říkají, reprezentuje realitu. Měli jsme eh, eh, eh, prezentaci mm, z generální ředitele pro vzdělávání, e, který prezentoval hlavní iniciativy, e, které vycházou hlavními tématy konference jako kompetentnost v oblasti e, kulturního dědictví a zachování a kulturního dědictví a jeho konzervace a restaurace. Během prvního kola diskusí. Jsme měli velmi širokou diskusi týkající se destrukcí o zničení dědictví při přírodních katastrofách. Je zde velká snaha obnovit toto zničené dědictví a problém jeho zachování spočívá také v rozvoji měst. A určité členské státy pokud jde o kulturní dědictví, eh, mají problémy především při využívání fondů nebo k přidělování finančních prostředků na zachování eh, historických budov. Jde samozřejmě o eh, záležitost týkající se všech věků Dále eh, je zde eh, otázka týkající se zachování venkovských oblastí a eh, archeologická místa vyžadují zvláštní péči, protože na ně mm, jsou píchou našeho kulturního dědictví. Zdůraznili jsme význam opakovaného rozvoje nebo z nového rozvoje eh, památníků, investování do cestovního ruchu. Eh, význam, zdůrazňovali jsme význam eh, většího povědomí, zvyšování povědomí o významu kulturního dědictví a za, zavedení kulturního dědictví do agendy všech států. Bylo to velmi eh, užitečné setkání, všichni jsme byli velmi spokojeni a máme spoustu podkladů pro budoucnost. Děkuji. Dank. Mnohokrát děkuji za krátký, jasný a stručný příspěvek. Děkuji. A děkuji také za to, že jste včera převzal vedení toho panelu. A teď se dostáváme k Susan Kor, která je předsedkyní ECCO, Evropské konfederace konzervátorů a restaurátorů. Susan, máte slovo. Pět minut. Pět minut. E, děkuji vám, vážení poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů. Vidím zde mnoho kolegů. E, e, Eh, toto, v tomto roce kulturního dědictví eh, naše organizace vítá možnost vás dnes oslovit. Jak už bylo zmíněno před dvěma týdny, Evropa oslavovala konec první světové války a to je důležitá příležitost si připomenout turbulentní eh, léta této hrozné války a jak tato válka utvořila Evropu. My spíše analýza minulosti Eh, záleží na tom, jak budeme interpretovat historické záznamy a jak eh, zachováme eh, historickou hodnotu kulturního dědictví. Jde o přenos autentického kulturního dědictví, které má svou historickou a kulturní relevantnost a jak ji přeneseme do konkrétní praxe zachování konzervátorství a restaurování. Protože jde o kulturní materiální dědictví, které je považováno za unikátní a nenahraditelné které je vlastní evropskou hodnotou a nechceme konzervovat a restaurovat, abychom vytvářeli nové objekty, ale abychom zachoval, zachovali dědictví pro budoucnost, abychom měli, aby dokumentovalo a bylo svědectvím o minulosti. Máme metodiku, kterou k tomu používáme při analýzi materiálu, procesů z, z jejich eh, znehodnocení zhodnocení a e, restaurování. A e, to e, všechno determinuje naši reakci. A jaká, my si klademe otázky, e, jaká úroveň intervencí je ještě dostatečná nebo příliš velká? E, Já, do jaké míry restaurovat, abychom měli novou hodnotu, abychom vytvořili novou hodnotu? A co dělat proti tomu, co e, znehodnocuje naše dědictví a jak poznáme a co víme o hodnotě našeho dědictví? Proto eh, zúraznujeme dialog s, eh, o, ze, s veřejností i s odborníky, protože ti jediní jsou eh, autorizováni k zásahům do tohoto dědictví. E, tyto zásahy jsou velmi citlivé. Jak se řeší, jaká e, rozhodnutí se přijmou, e, to všechno se musí za roku pečlivě zarekomentovat v, pro blaho nebo v zájmu veřejnosti. A musí to dělat kvalifikování odborníci a proto máme magisterské studium. ECO e je Evropská síť národních organizací, která stanovuje standardy a nejlepší praxi a zachovává kvalitu eh, kulturního dědictví. A eh, má eh, řadu eh, eh, profesních kompetencí a profesních vodítek k tomu, jak to dělat prostřednictvím regulace. Členské organizace se účastnily Evropského dne Evrop, konzervace a restaurace památek, který se uskutečnil 14. října, kde jsme chtěli ukázat to, co se děje i za scénou. Evropa je palimpsestem eh, evropských hodnot a ochrana eh, tohoto kulturního přediva je jedinou možností, jak zachovat eh, naše dědictví. A to nám ukážu, ukazuje eh, hybridní eh, charakter konzervátorství a restaurátorství, které používáme proto, abychom přenesli staré hodnoty do budoucna. Kulturní dědictví je velmi bohatý sektor s mnoha aktivitami, které se e, dostatečně v Evropě nereflektují. A proto chceme e, podpořit přenos e, vědomostí a dovedností a podpořit i výcvik našich následovníků. Podporujeme proto práci Evropské komise v této oblasti eh, a chceme eh, podpořit eh, pomocí naší koordinační skupiny dále pokračovat v této evropské agendě kultury. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji také za tento vstup. A nyní Kyriakos Hajdejany který je členem kyperského parlamentu a předsedá výboru pro kulturu. Kde ho máme? Tady. Prosím. Vážení kolegové, s velkou radostí se účastním této diskuze na důležité téma. Nejdříve Chci gratulovat Evropskému parlamentu k této obrovské iniciativě roku 2018 jako roku evropského kulturního dědictví, protože evropské kulturní dědictví je důležitý a významný eh, kulturní statek. Jde o naši minulost, historii, mm, zničení eh, tohoto dědictví je zásadní ranou pro identitu lidstva. Kulturní dědictví je zranitelné, zejména v ozbrojených konfliktech. Při konfliktech je situace taková, že tam jsou vždycky rizika, nebezpečí, ale je to také nelegální obchodování s uměleckými díly, je jasné, že jsou eh, místa, kde jsou konflikty a kulturní dědictví je na tom hůře. Ta situace se hrotí, zejména tehdy, pokud dojde k fyzickému zničení kulturních eh, pokladů, protože to jsou škody, které jsou nenapravitelné. A Eh, všichni jsou potom otřeseni zničením historických památek, tak jak to předvedl eh, islámský stát v Iráku a jinde. Přitom to jsou místa, která patří, eh, která UNESCO prohlásilo za kulturní dědictví. Je to nejen vojenský konflikt, ale je to také vandalismus, jsou to, je to nelegální obchodování s uměleckými díly z Iráku a ze Sýrie a to otřáslo veřejností a vedlo to také k tomu, že to bylo označeno za válečný zločin. A existují díla, která jsou pro budoucnost lidstva nenávratně ztracena. To znamená, že musíme se pokusit zachránit to, co ještě je. A ty hrůzné činy a ničení eh, kulturního dědictví, eh, památek eh, v Sýrii, v Iráku, to je velký problém a musíme si se zamyslet nad tím, jak můžeme, co proti tomu můžeme udělat. Chci říci, že úmlova, úmlova, kterou máme, je důležitá eh, pro kulturní dědictví. Ehm, začalo to už také kyperským, za kyperského předsednictví. Je to úmluva, která se týká trestů za nelegální obchodování s uměleckými díly a chci vyzvat všechny kolegyně a kolegy, aby vyvíjeli tlak na příslušné národní státy a jejich parlamenty, tak, aby tato úmluva byla podepsána, ratifikována. Pro nás, pro Kypr, má ochrana kulturního dědictví mimořádný význam. Jsou to antická eh, místa a další. A to jsou spojovací články mezi lidmi a jejich minulostí. A je to také v souvislosti s otázkou, aby člověk věděl, kam patří. Turecko v roce 74 napochodovalo na Kypr a došlo ke zničení mnoha památek, některá místa nenávratně, kostely, eh, hřbitovy a další byly vypleněny, zničeny v posledních 40 letech. Archeologická muzea také. A s ohledem na to, se chci obrátit na Evropskou komisi. Jde o to, že eh, technický výbor eh, dík s podporou Evropské unie a s eh, podporou Organizace spojených národů dokázali celkem 31 kulturních památek znovu vybudovat a ochránit. Jsou to maronické, arménské, ortodoxní e, kostely, minarety a další svatá místa, posvátná místa. E, myslím si, že to je dobrý příklad pro vynikající spolupráci i mezi řeckými a tureckými kypřany kdy společným cílem je ochrana památek. Pokud je ale o nedávné informace, zjistilo se, že ikony a další religiozní symboly od doby, kdy Turci přišli na Kypr, drží eh, neoprávněně některé z těchto památek a nedrží je ve správných, ne, neuchovávají je ve správných podmínkách z hlediska vlhkosti a podobně. Takže tady je to otázka solidarity a nátlaku na Turecko, aby tyto kulturní statky byly navráceny pravoplatným majitelům, tedy ortodoxní církvi na Kypru. Na závěr chci ještě zdůraznit, že je důležité, mít další eh, prostředky eh, ze strany Evropské unie, zejména pro digitalizaci evropského kulturního dědictví, pro jeho zachování. Děkuji. Děkuji. Eh, chci požádat všechny ještě jednou, aby dodržovali přidělený čas protože jinak nám čas nebude stačit. Další předsedající dalšího panelu kulturního výboru, výboru Senátu eh, v Rumunsku Rado Kosmin Preda. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěl bych několika slovy pohovořit o rumunském eh, kulturním dědictví a to ve spojení se stoletým eh, výročím eh, naší státnosti. Děkuji za toto pozvání, za tuto iniciativu a meziparlamentní setkání, díky kterému můžeme diskutovat o těch nejdůležitějších dimenzích kulturního No, kultury, tedy o kulturním dědictvím. Eh, kultura je symbolem eh, hluboké sounáležitosti našich eh, kultur. Je to systém, který tady svádí dohromady národní specifika. Kultura může být příkladem vynikajícího dialogu a spolupráce mezi členskými státy a i mezi evropskými institucemi. Díky tomu máme společnou agendu, nebo ji můžeme mít. A my děkujeme eh, za ehm, rok evropského kulturního dědictví. My máme eh, Siget Memorial, to je uh, takový symbol a znamená to, že Rumunsko se hlásí k důstojnosti svého národa. A teď tady máme rok kulturního dědictví a slavíme stoleté výročí od sjednocení Rumunska. Kulturní dědictví je definující součástí naší historické rumunské i evropské identity v Rumunsku eh, naše aktivity mají, eh, které tuto chvíli probíhají, mají kulturní eh, dimenzi místní a centrální komunity mají velmi velké spojení i s tím internacionálním rozměrem. Rumunsko rumunské a evropské hodnoty jsou důležitým nástrojem participativní demokracie. Ti, kdo jsou členy nevládních organizací, zprávy, veřejní činitelé, um, osoby, eh, všichni se musí zapojit prováděním iniciativ v souladu eh, s evropskými normativními akty chrádíme identitu, která vychází z kulturní diverzity eh, v evropském kontextu. Kulturní dědictví je spirituálním i hmotným dědictvím a je zdrojem, ze kterého můžeme v budoucnosti profitovat. Teď jde o to, aby Eh, jsme předali budoucím generacím toto dědictví, aby z něj mohli těžit integrativní přístup. Eh, měly by být chráněny specifika inovativním přístupem vyměňovány zkušenosti v rámci osvědčených praxí. Měli bychom se zaměřit na dialog a příslušnou legislativu. Institut pro kulturní dědictví v Rumunsku se zabývá uh, lokálními zakladateli e, nebo subjekty, kteří chrání e, památky e, v Rumunsku a také náboženská přesvědčení. V tuto chvíli probíhá určitá studie, která by mohla identifikovat různé směry vývoje. My jsme přijali různé prvky, abychom zajist, do naší legislativy, abychom zajistili financování kulturního dědictví, chránili památky. Ehm, a 16. května 2014 jsme e, přijali akt pro restituci památek, které byly nelegálně e, odcizeny do jiných zemí a pak tady máme také centralizované registry mobilních statků, eh, které jsou klasifikovány zvláštním programem. Rumunské předsednictví eh, Evropské unie se bude věnovat otázkám kulturního dědictví a hodnotit eh, aktivity za rok 2018, když byl prováděn rok kulturního dědictví. Budeme se na tyto věci zaměřovat i během tedy našeho předsednictví Evropské unie a závěrem si myslím, že bychom měli vytvořit příznivé prostředí pro konzervaci a podporu eh, mobilních, nemobilních, hmotných i nehmotných kulturních eh, statků, statků kulturního dědictví. Děkuji. Děkuji i za tento příspěvek. A nyní má slovo paní Irena Stefovská, která je předsedkyní výboru pro kulturní a vzdělávací otázky v bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Děkuji vám, dámy a pánové, kolegové. Děkuji vám za příležitost zde promluvit za eh, parlament bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, konkrétně výboru pro kulturu a vzdělávání. Pohovořím o kulturním dědictví v, naš, v mé zemi. Je to klíčový segment, který definuje eh, kulturu a nehmotné eh, dědictví eh, makedonské multietnické historie. Jde o spoustu eh, konkrétních eh, děl, fresek, eh, staveb, knih a tak dále. A zde máme obrovské možnosti k jejich interpretaci a zahrnutí do každodenního života. A ve společnosti musíme zaměřit diskusy na to, co chceme dělat s kulturním dědictvím. Konkrétně, co to dědictví reprezentuje eh, pro zemi? Je to turistický produkt, ze kterého chceme mít jenom zisk, anebo je zde tady ještě ta druhá eh, tvář, eh, kterou je ta občanská tvář. Je to jenom zátěž nebo ne? Je to věc, kterou musíme bránit v, ze společnosti, která je zaměřená na ekonomiku stát by měl eh, uskutečnit akce eh, k definování kulturního dědictví dnes. V rámci současné situace eh, bývalé nebo eh, Firomu, vidíme, že to všechno neodpovídá eh, v, prax, eh, v praxe neodpovídá teorii. My máme model, který dává prioritu kulturnímu dědictví v makedonské společnosti na základě reflexí v evropském i národním kontextu. Nejdůležitějším problémem v našem případě je, jak zároveň chránit a e, jak e, e, tedy zaměřit na instituce, které chrání dědictví a zároveň se zaměřit na občanskou společnost. My pracujeme na vytváření národní strategie, nebo vytvořili jsme národní strategii pro kulturní dědictví 2018 eh, až 2022 a náš parlament předložil osm pozměňovacích návrhů, které se týkají přímo ochrany kulturního dědictví. Chtěla bych zdůraznit, že výbor pro kulturu, kterému předsedám, zorganizoval slyšení týkající se statusu města Ohridu a regionu Ohridu, eh, eh, což je, eh, které je kulturním dědictvím UNESCO. Instituce na národní, na regionální i místní úrovni se musí říš, řídit. Návrhy máme orgán, který je eh, odpovědný za eh, regulaci eh, archeologických nalezišť a řídí to místní vlády nebo zprávy. Je zde aktivita týkající se decentralizace, nebo zde diskuse týkající se decentralizace nebo případně centralizace Eh, zprávy kulturního dědictví. A zde jsou tři segmenty, které se projeví v institucionálním eh, formátu. Je to muzeální aktivita, výzkum a vzdělávání. Eh, jsou relativně nezávislé, ale logicky se propojují v národní i evropské praxi v současné době máme eh, orgán, který to všechno řídí, tím je Ministerstvo kultury, ale kromě toho potřebujeme eh, konkrétní eh, orgány, které řídí například hudbu, výtvarné umění a tak dále a zabývají se uměleckými projevy, ať materiálními či nemateriálními. A i aktivita příslušnými výzkumnými a záhrannými aktivitami. Firom je kandidátská země a domníváme se, že ochrana kulturního dědictví musí odpovídat eh, eh, evropským požadavkům, požadavkům evropské eh, legislativy, což spočívá ve zvyšování povědomí a lepší ochraně je důležité spolupracovat a sdílet zkušenosti s dalšími zeměmi. A nakonec nesmíme zapomenout ani na to, že dědictví se týká eh, lidí, eh, spojuje eh, minulost s budoucností. A to, co děláme, je tak E, to e, zájmové e, organizace, odborníci i politici dělají ve prospěch budoucnosti. Snažíme se vyřešit problémy i obyčejných lidí. Děkuji vám. Děkuji, paní Stefoska, i za tento příspěvek. A teď se dostáváme k poslednímu řečníkovi před diskusním kolem. A i zde se opět jedná o předsudu, předsedu výboru pro kulturu a to e, z Polského senátu. Slovo má pan Jerzy Fedorovic. Máte slovo. Děkuji, pani przewodnicząca. Postaram se změstit, bo já nie piszę swoich Mluvě po prostu to, co myślę. Děkuji. Chtěl jsem se Eh, při, určitě nestačím říct si všechno. Eh, napsal jsem si jenom eh, pár poznámek. Souhlasím se vším, co bylo dosud řečeno. V první řadě, že kultura by měla reflektovat všechno možné protože se tý, všechno, co se týká identity, to tak je opravdu. A jsem velmi rád, že e, toto zasedání e, se koná právě teď, protože e, v Polsku toho, co jsme dosáhli, jsme dosáhli především díky našim spisovatelům, skladatelům jako Chopinovi i držiteli Nobelovy ceny za literaturu eh, Sinkievičovi. A souhlasím tedy se vším, co bylo dosud řečeno. Myslím, že bychom svou diskusi měli zaměřit na to, co bylo zmíněno, že kultura nemůže být prostředkem násilí, nemůže být prostředkem ksenofobie a netolerance, eh, ani eh, rasi, rasismu. To je zcela zřejmé. A e, právě letos pro nás je tento e, mm, tato akce velmi důležitá, protože chceme posílit evropskou kulturu na světě a přispět e, k lepší integraci, která je naším cílem. Zaměřujeme se na Evropě, Evropu jako takovou. Po e, období komunismu jsme se stali svobodnými lidmi. Já jsem byl ředitelem divadla a Spolupracoval jsem tedy s lidmi, pro které byla svoboda velmi důležitá. Andrej Vajda, například Keslovský, ti všichni ukázali naši kulturu a její, a její moc v systému. A chtěl bych poděkovat za jejich pomoc díky pomoci eh, Evro, eh, Polska, díky pomoci eh, médií, různých médií v Evropě se nám podařilo vytvořit Centrum Solidarity v Gdaňsku nebo Muzeum hudby ve Vratislavi díky evropským financím, díky Evropské unii se nám podařilo udělat mnoho užitečných věcí v kultuře a proto bych chtěl poděko- za to poděkovat. Eh, podařilo se to díky evropskému financování eh, neměli bychom se ptát, co od Evropy chceme. Měli bychom si spíš říci, co můžeme my pro Evropu udělat pro Evropu toho můžeme udělat spoustu. Například dílo, které jsme navrhli eh, pro integraci Evropy. Eh, jde například o festivaly Evrops, eh, židovské kultury, o festivaly tří kulturu v Lodži, přeshraniční festivaly ve kterých se setkává eh, eh, litevská, eh, německá, židovská, ukrajinská, polská kultura. A konzervátoři například z Běloruska i z dalších zemí jsou dalším příkladem toho, který by mohli poznat naši kolegové v Evropském parlamentu, aby věděli, co děláme. Máme normu Eh, která je velmi důležitá. Je to, do které se zapojují i naši konzervátoři. A eh, při konzervaci kulturního dědictví máme eh, význačné milníky. Kultura někdy není dostatečná kultura by měla být někdy více přítomná a nesmíme zapomenout, že eh, kultura se do jisté míry změnila v průmysl. Eh, kultura teď předpokládá tolik turistů, že například v Krakově teď máme stejný problém jako v Benátkách. Eh, UNESCO uskutečnilo se zasedání UNESCO eh, o kultuře a v tomto rámci jsme se sešli my poslanci za Polsko i mnozí další. E, Alberto, chtěl bych poděkovat i tobě za to, co jsi říkal o Santiago de Compostela a o tom, jak to tam probíhá makedonským e, kolegům, kteří, e, se kterými si pomáháme. Eh, chtěl bych zmínit eh, konkrétní příklad amfiteátru ve Skopě. A už jsem překročil čas, ale mám ještě další překvapení vzhledem k tomu, že jsem eh, herec. A jsou zde i další herci. Chtěl bych zmínit citát Zdrojevského. Chtěl bych říct si toto citát je, je, je takový. Je to eh, poezie eh, polského eh, básníka, který zemřel v koncentračním táboře. Je třeba se poučit jednou. Je třeba se číst a učit se po mnoho let, protože jenom tak si pták bez strachu Eh, sedne eh, do, do tvé dlaně. Je to pták, který před tebou eh, odlétá. Je třeba psát jednou, psát dvakrát, psát po léta, až do té doby, než se než ten pták ti sedne do dlaně a skoncuje s tvou samotou léta přes hory a řeky. Eh, začne eh, se spolehat, eh, začne se spolehat na sebe samého, protože to je začátek všeho. Děkuji vám. Vielen herzlich. Mnohokrát děkuji i za poslední kulturní příspěvek s tou nádhernou básní. Děkujeme. A teď se dostáváme k diskuzi. Mám tu opět devět přihlášených kolegyň a kolegů, takže opět omezuji řečnickou dobu na jednu minutu a začínáme předsedou výboru pro kulturu kamerady deputáty Luigi Gallo. Je tu? Ano. Pan Galo, máte slovo na minutu. Paní předsedkyně, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mnohokrát děkuji za vynikající šanci, abych tu dnes hovořil o strategických tématech Evropy, kultura a vzdělávání. My jako Evropa bychom se mohli stát kulturní velmoc, supervelmocí. Investice a kultura to nejsou jenom příspěvky eh, na podporu mládeže, ale je to nový ekonomický model. Kultura se může stát eh, modelem, který vytvoříme a potřebujeme. Takový model máme eh, hospodářskou krizi, historickou krizi, ekonomickou krizi a tomu se musíme postavit. Známe skutečnosti, známe fakta. Máme kulturně ekonomický model, současně zažíváme krize v jiných sektorech a myslím, že kultura může přispět k odolnosti, k zaměstnanosti, k ekonomickým činnostem. A pokud hovoříme o rozvoji a vývoji tak bychom měli zvážit také, co v rozpočtu, co bude v rozpočtu pro kulturu a vzdělání, protože je to výzva, kterou potřebujeme. Děkuji. Děkuji. Další. Reinhard Píse, předseda výboru pro kulturu, Spolkové rady Rakouska. Prosím. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedkyně, kulturní dědictví 2018 eh, tento rok eh, nám vlastně staví před oči naši historii, stavební substanci, kterou máme. Můžeme se odvolat eh, na historii. My slavíme 100 let eh, Rakouské republiky a my jsme se připravovali na tyto oslavy a samozřejmě jsme uvažovali také o eh, akci, která proběhne 6. a 7. prosince ve Vídni. Jsou to dny kulturního dědictví a je třeba uvědomit si, že stavební právo není jenom národní právo, je to právo, o kterém nemůže rozhodovat jenom každý starosta v příslušném místě. Je třeba podívat se na to, proč stavební substance ve Vídni, která 80% je z barokního období, z baroka, je třeba si uvědomit, že musíme cíleně postupovat eh, tak, abychom toto kulturní dědictví nezničili. Děkuji. A Felix Montesfort ze španělského senátu. Je tu. Dobrý den, velmi stručně. Kultura a dědictví jsou bez pochyby základem eh, budování Evropy a eh, eh, my jsme Eh, mezi lety 2014 a 2018 se zaměřovali na udržitelnost a inovaci. Myslím si, že kromě těchto čtyř pilář, pilířů jsou ještě další, jakým je eh, právo a kultura. A sem spadá i eh, solidarita mezi teritoriální a mezi generační zahrnutím i prostředí venkova. A hovořím o zblížení pracovní pracovního a soukromého života. Eh, hovořím o větší informovanosti, o identifikaci, o větší účasti. Hovořím o osobách, hovořím o krajině, kde všechno se má chránit, ale eh, chrání se eh, také práce, chrání se zvyky, chrání se to, co se vytvořilo v daném prostředí, protože to všechno je hodnotou i zdrojem Evropy. Evropy. Děkuji vám. Děkuji. A teď eh, z Evropského parlamentu Julie Watt. Minuta. Uh, v první řadě bych chtěla říci, že, jsme mě, že toto je diskuse velmi, velmi bohatá a eh, já nejsem eh, eh, básník ani spisovatel, ale eh, tady v Evropě jsme měli příspěvky literární a myslím si, že to je vynikající příležitost, kdy se můžeme zahrnout kreativitu a kulturu do své rozpravy. Chtěla bych zdát díky všem dobrovolníkům, kteří spolupracují s námi za jejich, za jejich iniciativy, například můj přítel Michael Maid má organizaci eh, nebo nadaci pro eh, židovské dědictví, eh, mapuje historii židovských synagog v Evropě a vím, že byl v Krakově, vím, že v Krakově byla letos konference o židovském kulturním dědictví. To je součástí celého programu kulturního dědictví a je to velmi důležité, protože to ukazuje, že Evropa se se snaží a sdílí nejlepší praxi. A je zde jedna věc, která se týká nikoliv eh, zachování, ale restaurování. Eh, ne, musíme myslet na budoucnost a nebudeme ji mít zachovanou, než budeme mít eh, digitální, eh, eh, digitální prostředky, než je budeme používat. A eh, důležité je, že eh, byl eh, představitel nebo Khashoggi byl zavražděn, byl zavražděn uh, ISISem, ale on uh, vytvořil eh, digitální věci, digitální svědectví týkající se Palmyry. Podívejte se na to. Mnohokrát děkuji. A teď poslankyně z parlamentu Kosovo, místo předsedkyně výboru pro kulturu Tota Haxin. Kde je? Teuta Haxin, asi. Gentlemen, you got to... Eh, dámy a pánové, eh, jsou zde eh, dvě zprávy o Kosově. Na, na, vyzývám vás, nebo zvu vás, abyste navštívili Kosovo a viděli realitu Republika Kosovo. Je skutečně známa odpovědnost vůči UNESCO a dalším mezinárodním organizacím a Srbsko to spochybňuje. My žádáme Srbsko, aby nám vrátilo artefakty a archivy. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. A teď Vesna Pedekovič z chorvatského parlamentu ještě jednou. Lijepo prije svega na ponovnoj prigodi da dovršim. E, Děkuji. Děkuji za udělení slova. Ehm, dovolte, abych nejdříve zdůraznila to, že Chorvatsko je republikou, která má velmi bohaté kulturní dědictví a mnoho je, mnoho z těch památek je na seznamu UNESCO jako chráněných, ale bohužel jedna část eh, tohoto bohatého dědictví došla úhony ve válce v minulém století, eh, kterou, byla to válka, kterou, která poškodila všechna naše města a i centra měst jako Vukovar, Dubrovnik, ale také Zagreb. Nicméně v současnosti, 27 let po válce, je velká část těchto kulturních památek znovu obnovena, zachráněna, zakonzervována. A tady musím zdůraznit, že jsme využili v široké míře prostředky EU i mezinárodní prostředky a proto mi dovolte, abych zdůraznila hodnotu, když jde o zachování, uchování těch památek, protože v Chorvatsku budeme, jsme organizovali velkou výstavu s názvem eh, Tajný život kulturného, kulturního dědictví. Eh, otevření této výstavy proběhne 4. prosince Organizátorem je Institut pro restaurování, který oslaví 20-leté jubileum tento rok. Takže proto chci zdůraznit mít, význam toho mít vlastní dědictví. Děkuji. Andrea Popovič, pokud se nepletu, také už mluvil a je to Montenegro neboli Černá hora parlament. Hvala. E, Hvala još jednou. Děkuji za to, že opakovaně dostávám tuto příležitost e, pokračovat v tom, e, o čem jsem začal hovořit již před chvílí. Týká se to černohorského kulturního dědictví. Velká část našich památek se nachází eh, v Boce Kotorské. Jsou to artefakty z eh, eh, období Rakousko-Uherské říše. Je tady mnoho různých kostelů a klášterů na poměrně malém prostoru. A Symbol Kotoru je jedna z nejstarších katedrál v Evropě z 9. století. A máme také komplex různých klášterů na ostrovech a také na eh, břehu jezera. A toto je opravdu velké důležité středisko naší kultury, které bylo u zrodu našeho národa. Máme kláštery, které skutečně jsou svědky bouřlivé historie naší země. Máme důležité památky z byzantské doby a ty jsou opravdu nádherné. Děkuji. Nyní opět kolega z našeho výboru Evropského parlamentu, pan zdrojevský, Máte slovo. Chtěl bych poděkovat panu Federačovi, který zastupoval moji zemi a e, našeho barevného ptáčka. E, Chtěl bych se zmínit o několika věcech. Začí v, v, v našem funkčním období byla parlamentu eh, pracují výbory eh, tak, že jsou eh, flexibilní a využívají financování z evropských zdrojů a máme dvě velká omezení. Jedním je omezení týkající se množství úkolů a další je omezení toho, co jí se, kolik se investuje do kultury a co se investuje do kultury v mnoha zemích. Myslím si, že eh, zde se prokazuje, že k tomuto tématu se musíme ještě vrátit. Děkuji a tím se dostáváme k poslední řečnici tohoto panelu a to je Dragana Kostič, srbský parlament. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Musím zdůraznit, že Srbsko a Srbské ministerstvo kultury vynakládá obrovské úsilí na ochranu kulturních statků Srbska. Například v tuto chvíli běží projekt, který je zaměřen eh, na krále, kteří eh, působili anebo byli zrozeni na srbském území, například eh, Konstantin. Srbské kulturní dědictví je nesmírně významné. Každý rok eh, stále větší eh, počet turistů přijíždí do naší země na naše kulturní památky. Jaká je tedy pravda ohledně eh, Kosova a Metoši? Myslím si, že toto asi není správné místo, kde bychom o tom měli diskutovat. Eh, ta pravda se bez pochyby projeví někdy jinde. Děkuji. Děkuji. Tím pádem jsme uzavřeli eh, rozpravu druhého panelu a dostáváme se k třetímu panelu. Je to poslední eh, tematický panel, který se zabývá důležitým tématem kulturního dědictví a vzdělávání. Ten či onen prvek a aspekt zasněl již během dřívější diskuze a já bych chtěla požádat Sabine, aby schrnula výsledky diskuze. První část včerejšího panelu o kulturním dědictví a vzdělávání eh, byla, eh, pozna, byla, došlo k prezentaci Evropské komise, která eh, schrnula aktivity během tohoto roku a pokud je o vzdělávání, jsou tady dvě klíčové oblasti. Vyučovat o kulturním dědictví a využívat kulturní dědictví jakožto základní výukový nástroj napříč všemi věkovými skupinami a e, pro e, nalézání kulturních projektů, e, tedy kulturní projekty jsou proto velmi důležité a proto musí být podporovány i finančně. Máme tady Horizon 2020, Cultural Europe, to vše jsou stroje pro finanční prostředky. Máme tady Erasmus Plus a další projekty, které by měly pomáhat prohlubovat evropské kulturní dědictví. Jsou tady také dlouhodobé projekty. Komise komise připravuje akční plán v oblasti kulturního dědictví a podpořila iniciativy, jako je dědictví ve školách, kde je to navázáno na platformu pro profesionální rozvoj projektu pro učitele a máme tady také společný EU UNESCO projekt o nehmotném kulturním dědictví. Slyšeli jsme také mnohé od národních poslanců, eh, kteří se zapojili a učitelů a tady jsme stimulovali samozřejmě angažovanost na evropské, regionální i místní úrovni. Eh, hodně se hovořilo o klíčových poučeních pro budoucí práci a pro synergii synergie kulturního dědictví a vzdělávání je důležité kulturní e, dědictví a statky hmotné i nehmotné podporovat. Musíme podpořit přístupnost k těmto statkům Například eh, je potřeba mít propojení eh, k těm živým performancím, musíme být propojení i do škol a obráceně. A je také velice důležité zajistit, aby různé skupiny zúčastněných stran se mohly eh, zúčastnit. Řízetí perspektiva od spodu nahoru je velice důležitá. Regionální úroveň hraje také důležitou roli, aby kulturní dědictví sehrálo důležitou roli ve vzdělávání. Je potřeba toto zapojit i do škol národních výukových osnov a e, tady by se mělo začít na tyto věci zaměřovat od raného věku. E, vše je slibné, ale musíme toho udělat více. E, také může pomáhat virtuální učetí a e-twinning je takovým dobrým příkladem, jak to může fungovat. Další úsilí musí být doplněno formálními i neformálními akcemi a iniciativami dobrovolné aktivity mohou pomáhat zachovávat kulturní dědictví a, a, a angažovat se v oblasti kulturního dědictví mezi mladými lidmi. Regulovaný rámec pro dobrovolnictví je samozřejmě velmi důležitý, ale flexibilní formy dobrovolnictví jsou nesmírně důležité, tak aby to bylo v souladu e, se stylem života mladých lidí. A nesmíme se příliš zaměřovat výlučně e, na vědecké e, věci, rámci eh, umění eh, by mělo motivovat mladé lidi eh, a proto umění samozřejmě musí být prioritou a nesmí to být jenom něčím, co se jaksi navrh doplňuje. Vzdělávání musí být zaměřeno na umění a kulturu i v rámci jiných předmětů a je to velmi důležité i pro budoucí rozvoj těch aspektů, o kterých se tady hovořilo, e, kulturní dědictví a jeho význam pro identitu a zachovávání kulturních statků. Pokud tyto věci nepodpoříme, tak dlouhodobě ztratíme naše povědomí o tom, jak nesmírně důležité kulturní dědictví pro nás, pro všechny je. Děkuji. Srdečně děkuji za toto obsáhlé shrnutí včerejší diskuze. Zdá se, že ta diskuse byla nesmírně napínavá a zajímavá. Já bych nyní chtěla přivítat naše další řečníky na tomto panelu. Slovo má nejprve paní Nicole Gesche Koenig, která je výzkumnicí na ULB v Bruselu. Svobodná univerzita v Bruselu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji členům eh, Evropského parlamentu i národních parlamentů. Eh, my jsme se zaměřili na potenciální synergie mezi vzděláváním, mezi politikou vzdělávání a kulturní politiky a jak ty kulturní synergie udělat ještě efektivnější, kde se setkává kulturní dědictví a jak z, z, eh, eh, pomoc, na, poci, eh, na pomoci tomu, aby občané byli odpovědní a nejenom naplnění vycházíme, když studujeme eh, literaturu, vidíme, eh, že eh, existují různé vnímání vzdělávání kulturního dědictví jejich přijímání i vzdělávání. Máme, chceme kontrustivně využít eh, synergii a máme řadu, eh, využíváme k tomu řadu eh, orgánů. Ve studii hovoříme o nich, některé studie už probíhají mnoho let, například Evropské kulturní cesty, další věci, které byly zmíněny dnes a dále například město pod městem, média eh, zachovávají eh, umění, eh, stop grafity a další. My se zaměřujeme na některé, nebo někteří si myslí, nebo se zabývají jenom sdílením, jiné z té studie se zabývají i přesem do budoucna. A synergie jsou nedostatečné a proč tomu tak je? Mezi našimi klíčovými eh, zjištěními je to, že často se eh, ta synergie eh, se dělá jenom se zaměřením na opakování krátkých a jednotlivých akcí a není dlouho, nedívám se na ní dlouhodobě. Dále se e, v projektech nezabýváme dostatečně e, budoucností a e, neposloucháme dostatečně lidský hlas a nezačleníme do kulturních programů. A vyučování není dostatečně hluboké v tomto smyslu. Synergie se nedostatečně a a i nedostatečně strukturálně začlenují do vzdělávacích systémů. A dalším doporučení v jedné té studii, kterou já jsem, eh, na které já jsem pracovala, eh, se eh, objevují i v, doporuč, i v těchto doporučeních. My doporučujeme poslancům parlamentu, aby eh, prostřednictvím příslušných finan- eh, programů eh, financovali tyto, toto začlenění synergií. Strukturální synergie by se měly začlenit do všech kurikulí. Dále je potřebujeme jasnou definici eh, kulturního dědictví, vzdělávání eh, a výchově ke kulturnímu dědictví, protože to jsou konkrétní věci. A eh, kulturní dědictví a vzdělávání se dá velmi dobře spojit a rozšířit. Jsou zde přenositelné příklady, například mm, dědictví eh, ukázané na, kontr, na konkrétních eh, objektech, eh, začlenění kulturního dědictví přímo do tříd, do výuky žáků a budování na konkrétních nástrojích, jako je herain, nám umožní zabránit tomu, aby příliš mnoho informací zabilo vlastně informovanost a podporování různých školi, školení a kurzů e, s prostřednictvím e, programu Erasmus Plus a dalších programů různých orgánů. A nakonec eh, plánování finančních prostředků, budování eh, na základě dlouhodobosti, protože to už se prokázalo být úspěšným, vytváření finančních synergií mezi výbory Evropské unie a eh, budování silných vztahů a neopakování jednorázových akcí. Děkuji. Já, Mnohokrát děkuji také za tento vstup. Právě to poslední s ohledem na eh, jednání rozpočtu 2019, které nevedlo k závěrečnému konci, je, ukazuje jasně, jak důležité je mít finance. Takže děkujeme. A teď kolega Rafael Gerard z, rakouské, eh, z francouzského národního zhromáždění protože nás musí opustit dřív, takže prosím, pane Žeráre. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Já jsem velmi rád, že tady mohu zastupovat předsedu našeho výboru pro kontrolu, kulturu národního schromáždění. Eh, sešli jsme se tady na dva dny, po, eh, abychom hovořili o eh, kulturním dědictví, o národních památkách, o hudebním dědictví a dalších typech kulturního duchovního dědictví. Je to plod předchozích generací a my eh, musíme se vzdělávat, abychom mohli tyto statky předávat dalším generacím. Evropa eh, vždy byla místem nejrůznějších kulturních proudů, eh, které se prolínaly napříč hranicemi od tedy Anglie po Francii, secese, romantismus a tak dále, nemohu jmenovat vše. A putování umělců eh, umožňovalo cirkulaci kultury, objevují se podobné prvky ve všech zemích, všichni patří do stejného světa. Naše kulturní dědictví je opravdu dědictvím společným. Ovšem hmotné a nehmotné dědictví nesmí být pouze zachováváno, musíme ho předávat mladým lidem. Máme tady e, důležitou úlohu utržovat a předávat toto společné kulturní dědictví a prezident e, Macron, který navštívil e, čtvrt Malém Bek připomněl těmto občanům, že se nemají definovat pouze prostřednictvím svého, své čtvrti, ale musí mm, cítit také svou sounáležitost k této zemi a, k evropské evropanství. A tady samozřejmě to vede také prostřednictvím kultury a umění. My tady máme také výměně, tak jako připomněl kolega z Portugalska. Musíme tady podporovat výměny ve školách, Eh, ve všech stupních, musíme posilovat eh, umělecké a kulturní eh, aktivity, tak aby to nevycházelo pouze, aby to nezáviselo pouze na místní přináležitosti a sociální vrstvě. Je tady plán, který by měl umožnit dětem 3 až 18 let mm, profitovat z bohatého kulturního projektu. Samozřejmě, že již dlouho tady existují různé hodiny eh, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tak dále, ale chceme mít, chceme nyní zavést eh, umělečtější přístup nejenom v praktickém eh, praktikování umění, ale i ve znalostech, seznámením se s umění. Eh, určitý, určité procento z rozpočtu má být věnováno právě umění a různé mimoškolní aktivity ve Francii eh, organizované komunami musí nabízet také umělecké aktivity opravdu i v raném eh, věku, eh, protože to umožňuje rozvoj všech pěti smyslů, jak připomněl náš ministr. Musíme klást důraz také na hudbu. Měl by existovat spor ve všech primárních školách i na pozdějších stupních. A eh, nyní také zahájení nového školního roku 2018 bylo provázeno četnými koncerty a hudebními akcemi. Je to velmi důležité také v nepříliš eh, sociálně eh, silných eh, oblastech. Vzdělávání v oblasti architektury je také zásadní, protože zvyšování povědomí dětí s ohledem na dědictví je velmi důležité pro to, jak potom usilují o uchovávání těchto statků takže tady je potřeba alespoň jednou ročně uspořádat návštěvu školy eh, do nějakého zařízení, které umožňuje eh, seznámení se s architekturou. A je potřeba eh, vzdělávat umělecky, musíme usilovat o autonomii, mladí lidé budou mít během roku kulturní pas, který jim umožní využít širokou nabídku akcí. Je to pas, který se přizpůsobuje také digitalizaci a mladé generaci a e, vlastně tady je poskytován kredit 500 euro a je to něco, co vychází z bonus kultura mm, a využití těchto 500 euro bude vycházet z italské zkušenosti, z projektu, který probíhal v Itálii a náklady budou eh, sdílet stát a různé kulturní instituce. Jistě by bylo dobré později eh, proskoumat, zda by nešlo tento projekt rozšířit i na jiné členské státy prostřednictvím aplikace geolokalizace. To by eh, bylo možné uplatnit všude, kde jsou také projekty Erasmu je důležité propojit tímto způsobem eh, vazby mezi vzděláváním a kulturou. Děkuji. Mnohokrát děkujeme za těchto mnoho pozitivních příkladů, o kterých jste informoval Maria Augusta Santos z portugalského parlamentu. Má slovo teď. Děkuji paní předsedkyně. Jménem portugalského parlamentu zdravím všechny přítomné. Eh, vzpomínky a eh, povinnosti, které máme, eh, se zmotňují tady. Bez vzpomínek bychom nebyli a bez povinností také ne. To napsal Sisi Hamago, nositel Nobelovy ceny za literaturu rok kulturního dědictví znamená oslavu naší společné minulosti, naší společné odpovědnosti. Indikuje to také ale, že vzdělání a věda musí jít cestou společných poznatků a my jako takové je musíme akceptovat. Naše společné dědictví je dědictví velmi důležité, které musíme předat dalším generacím. Portugalsko je otevřená země, má dlouhou historii a diasporu, která se vyskytuje na všech kontinentech. Tady máme silný pocit sounáležitosti, zasazujeme se za lidská práva, za občanství odvětví, eh, za budování budoucnosti pro mladé generace. V mnoha ohledech si Portugalsko myslí, že kultura je jedním z pilířů demokracie a národní identity. Je třeba, abychom to zpřístupnili všem. Potřebujeme soustavnou práci na zachování a rozšíření kulturního dědictví, které máme a k tomu potřebujeme transversální kulturní politiku, která bude zahrnovat také vzdělání a kulturu. A tady musíme postupovat také soustavně. Důležité je, abychom témata eh, společenských věd a kultury zahrnuli do učebních plánů. Musíme ale mobilizovat také jednotlivé obory, aby využívali digitalizaci a nové technologie pro zachování kulturního dědictví a pro jeho zhodnocení. Důležitá je také demokratizace, kterou je třeba podpořit a umožnit všem občanům přístup ke kultuře uskutečnilo se mnoho projektů v mnoha různých sektorech kultury. Celkem máme národní plán pro umění, ten je určen pro žáky a studenty. A takovýto národní plán máme také na podporu čten, čtenářů a filmů. Znamená to, že Budeme muset vytvořit síť mezi centrální a lokální úrovní a jednotlivými aktéry. Naše kulturní dědictví eh, je naše společná identita a to je to, čím jsme zakotveni eh, ve vzdělání, kultuře, občanech a kulturním dědictví. Chceme lidský, humánní vývoj ve všech oblastech a doufáme, že škola bude moci být tím privilegovaným rámcem pro to, abychom toto realizovali. Vychovat občany k dospělosti, k své právnosti, nabývat poznatky o kulturním dědictví, k tomu je třeba získat hlavně mladé lidi. Musíme vzdělávat, abychom něco uchovali a integrovali tyto hodnoty. Existuje celá řada synergií mezi vzděláním a politikou eh, v oblasti kulturního dědictví. Je to ale stále málo, potřebujeme silnější struktury na propojení, musíme více spolupracovat, lépe spolupracovat a musíme být schopni prohloubit tuto spolupráci, abychom sdíleli své zdroje, vědomosti a znalosti a podpořili síť. V době globalizace a univerzalizace nemáme uzavřené kultury potřebujeme vzájemný respekt, mezikulturní dialog na základě lidských práv a úsilí o mír. 40 let charty, Evropské charty o lidských právech jsme oslavili a Evropa musí být schopna v této době v kultuře ve vzdělání fungovat a dělat z lidí lidi. Potřebujeme humánější Evropskou unii. Potřebujeme podpořit naši identitu a e, citátem e, Alberta Kami ukončím. Bez relativní svobody, kterou kultura znamená, je kultura pouze společností džungle a proto je autentická tvorba dar. Děkuji, děkuji za tento vášnivý apel, který jste přednesla. Pokračujeme Teutou Haxiu z kosovského parlamentu. Thank you. We as a group agreed that I was... Eh, děkuji. Rád bych jménem skupiny řekl pár slov k tomuto tématu. Eh, dámy a pánové, kulturní dědictví v Kosovu eh, pochází z dávných dob a věříme, že jako země a jako národ považujeme Eh, kulturní dědictví za velkou hodnotu, kterou stojí za to chránit a chrání eh, ji naše ústavy i eh, naše právo. Republika Kosovo investovala ve všech komunitách stejně, na stejném základě. A věříme, že kulturní dědictví je významnou součástí evropského kulturního dědictví a e, Evropská unie značně E, investuje proto, aby zachránila co nejvíce dědictví. A stojí za to se podívat na naše kulturní dědictví a na to, že jsme e, daleko od názoru e, srbské delegace. V Bělehradě jsou tisíce artefaktů a žádáme, aby byly vráceny do repu- Kosovské republice. Děkuji vám. Dank. Děkujeme. A není? Emrola išla a chci se omluvit za to, že ta Němčina do turečtiny nefungovala. Mě to velmi rozčiluje, protože včera to fungovalo a my se na to znovu podíváme, zjistíme proč a chci vás požádat ještě jednou, o prominutí. Omlouvám se za to, že to nefunguje, nefungovalo. Vím, že jste se připravili v angličtině, takže prosím, máte slovo. Thank you, dear chairperson. E, děkuji vám, e, paní předsedkyně, e, vážení kolegové. V první řadě bych chtěla rád vyjádřit vděčnost Evropskému parlamentu za organizování této akce. Sdílíme zde společné znalosti a k zájmu posilování vzájemných vztahů. Jako země, která je v procesu vyjednávání členství v Evropské unie, eh, Turecko považuje za velmi důležitý kulturní aspekt našich vztahů, stejně tak jako všechno, co se týká kultury a vzdělávání. V rámci kapitoly 26 eh, Kultura a vzdělávání eh, se, se zabýváme evropskou kulturní politikou eh, vyrovnání nebo eh, z, z, z, zohle, zohlednění našich eh, politik v této oblasti příspěvky ke kulturnímu vylepšení kulturní politiky je velmi důležité. A Turecko podporuje rozvoj kultury ochranou Eh, a podporou kulturního dědictví mimo jiné. A my tak přispív, se i účastníme Evropské kul, eh, agendy kulturní a přispíváme k ní především spoluprací v rámci UNESCO. Turecko je signatářem mnoha uh, úmluv. Od roku 2004 se Turecko účastní Evropské jejich eh, programů zaměřených na vzdělávání mládež a kulturu. Byla přeložena některá díla a e, Turec, e, především istambulská e, nadace pro rozvoj umění se zabývá programy spolupráce podporujeme dále spolupráci a podspolupracujeme e, s e, Interpolem a dalšími příslušnými organizacemi e, pro, pro, v rámci boje proti pašování a obchodování s kulturním dědictvím. Naše země je stranou všech, nebo je součástí všech důležitých smluv které se týkají spolupráce s třetími zeměmi. A e, Turecko konstruktivně pomáhá řešit problémy s třetími zeměmi e, posilujeme vzájemnou spolupráci, e, lepší ale a uvědomujeme si naši úlohu při, ve spolupráci Uvědomujeme si, že došlo k znehodnocení a zničení mnoha velkého kulturního dědictví a proto se všemožně účastníme eh, toho eh, boje proti pašování eh, kulturních předmětů a předmětů kulturního dědictví. Organizovali jsme workshopy pro eh, policii, pro orgány činné v trestním řízení k tomu, abychom zvýšili jejich eh, podvědom, povědomí eh, týkající se kulturních předmětů, které jsou ukradeny a objevují se, a, a, a obchoduje se s nimi v obchodních zemích. Turecko přijalo nová zákonná opatření týkající se ochrany kulturního dědictví a, a zúč, účastníme se mnoha E, vzdělávacích programů, například projektů na celoživot, celoživotního vzdělávání, programů zaměřených na mladé lidi, především studenty. A kolegové, chtěl bych e, zakončit tím, že vyjádřím určité obavy a rád bych, abyste věnovali pozornost tomu, že e, naše E, náboženství, naše kultura nám neumožňuje zničit žádná kulturní e, místa. V době e, osmanské říše nebyly zničeny a spolu existovaly zároveň mešity i kostely dalších dalších náboženství v Evropě, ale bylo zničeno mnoho synagog i mešit e, na rozdíl od e, Turecka, kde se snažíme e, zachovat synagogy i mešity a tato místa jsou otevřená věřícím eh, k modlitbám. Eh, kolegové, eh, děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji a můžeme jenom doufat, i když politicky mezi EU a Tureckem to v současné době je trochu složité, doufáme, že v kulturní oblasti to bude fungovat o něco lépe. Proto ještě jednou děkuji, že jste se zúčastnili této konference. A teď se dostáváme k závěrečnému kolu. Máme čas eh, do čtvrt. Pokusím se, pokusím se, ale když to bude příliš dlouhé, přeruším. Marie-Louise O'Donnell ze Senátu v Irsku začne. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste se ptala na krizi identitu, identity, kdo jsme a eh, kam chceme kráčet a Ehm, já jsem tady jednu věc v souvislosti s kulturou neslyšela. Když se podíváte na uchovávání kultury, osobní důstojnost a tak dále, tak je to právě síla umění, hudby a mluveného slova, vizuálního umění, literatury a ehm, básnictví. To jsou naše nejsilnější ehm, nástroje, když se podíváme na vzdělávání, eh, protože je to mentální síla, eh, síla hodnot, eh, je to síla stotožnění a někdy i ve smutku. Eh, někdo si myslí, eh, nebo musíme tedy pojmenovat ty důvody, proč je umění Proč se umění nedostává toho místa, které potřebuje? Proč je někdy eh, umění konzumáváno takovým způsobem, jakým je? Proč o tom nehovoříme otevřeně? Protože ve všem, o čem jsme dnes hovořili, eh, byl každý z aspektů tohoto umění, eh, který, které mm, jsou tady určitou manifestací a my se musíme vrátit k tomu, o čem jsme tady hovořili. Pokaždé, když zapnu televizi, tak vidím pankéře a oni získávají nejrůznější příspěvky a my jim platíme eh, za jejich velmi závažné chyby a my musíme stejnou silou podpořit umění a kulturu, protože toto je oprosto, opravdu naprosto emocionální, osobní a intelektuální um, záležitost. Je to důležité pro ekonomiku. Děkuji za tento velmi vážnivý příspěvek, který, myslím si, eh, všichni můžeme podepsat. Nyní tady máme eh, paní Veselěvskou eh, z Polska, z Polského senátu. Máte jednu minutu. Děkuji bardzo paní Przewodnicząca. Já e, jsem poslem Parlamentu Polského. Jsem členkem komise. Já jsem v eh, polském parlamentu členkou výboru pro vzdělávání a kulturu a ráda bych eh, se pohovořila o těchto tématech. Eh, dědictví, kultura, vzdělávání. To je oblast, která je středem našeho zájmu. A předpokládá to, že zde budeme reflektovat eh, hodnoty. Eh, kulturního dědictví a když hovoříme o tom kulturním dědictví, začínáme už e, pravěkem nebo dávnověkem. A myslím si, že je třeba se na to zaměřit už na základních školách na prvním stupni a předkládat to tak, aby se děti o to začaly zajímat e, e, snáze se to dělá ve městech, kde je možné dětem ukazovat památníky. Eh, tak eh, mohou děti trávit volný čas a eh, děti i jejich rodiče mohou, se mohou seznamovat s naším kulturním dědictvím. S dětem samozřejmě můžeme, tak můžeme ukázat, co je v jeho okolí a zároveň se může něco dovědět o těchto historických památkách. A naším úkolem je nejenom chránit e, kulturní dědictví, ale také podporovat identitu místní kultury, e, národní i evropská kultura. To všechno musí e, učitelé podporovat a ukazovat dětem ve školách. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Teď ještě Žuli. Moc. Minutku. Um, I just wanted to say that Chtěla bych pouze říci, že vzdělávání také eh, musí eh, platit eh, pro nás. My se musíme učit, musíme být dostatečně pokorní, abychom si uvědomili, že nevíme všechno, že je potřeba, abychom se angažovali skutečně od základu a proto jsem byla velmi ráda, že jsem se mohla zapojit politicky do aktivity sítě eh, pro eh, kulturní dědictví. Strávila jsem jeden den v Maastrichtu, je k tomu i film. Já bych vás chtěla vyzvat, abyste se na něj podívali, ale dále byste také mohli eh, zahájit své politické Eh, interní aktivity a eh, pustili se do těchto aktivit. Potom, když byste se dostali do zákulisí, tak byste pochopili, jaký je každodenní eh, život těchto institucí a potom bychom mohli mnohem lépe hájit toto odvětví. Mnohokrát děkuji. Pan Sevastákis ze řeckého parlamentu. Děkuji u nás eh, v Řecku, v Aténách, při každé práci, u každého, eh, u, u, u jakékoliv vykopávky objevíme vždycky něco nového z antiky. A to ukazuje, že samozřejmě eh, antika má souvislost se současným urbanismem a zkušenost ve městě Zkušenost z přírody je také určitá forma vzdělávání. Pokud teď už vnímáme minulost, tak je to svým způsobem už vzdělávání a také velký tlak, který existuje, eh, velké migrační proudy přinášejí určitou nejistotu. Ale pokud se podíváme na techniku minulosti, tak to bude také souviset s touto strukturní nejistotou současného člověka. Náš problém není v tom, že bychom vzali technologické prostředky a zpracovali minulost. Nýbrž potřebujeme také aktivní, otevřený pohled a náhled, přístup, abychom viděli celek a tím vytvořili novou strukturu. Děkuji. Paní Bild. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Iniciativa čtyři kulturního dědictví se týkala dědictví e, v tranzici, týkalo se to i e, nábožensky e, citlivých kulturních statků. Ano, to je citlivá otázka i ve Francii kde občas někdy dochází k tomu, že třeba nějaký kostel je potom využit jako místo pro KFC a tak dále. Kosovo má velmi e, důležité památky, ale přístup e, je problematický. Nedávno dostalo, došlo k útoku na dva autobusy e, poutníků a to jsou pouze příklady pro ilustraci. Toto jsou kulturní statky, musí být součástí eh, našich kulturních statků a proto to musíme respektovat. To je problém eh, vzdělávání a eh, citlivosti pro kulturu. Děkuji. A posledním řečníkem je ještě jednou Luigi Gallo z italského parlamentu a potom bohužel musíme diskusi uzavřít. Presidente, ringrazio chi sta partecipando attivamente a questo Děkuji, pane před, paní předsedkyně, děkuji eh, všem za aktivní účast. Využiji své minuty, abych hovořil o vzdělávání. Eh, v článku 167 smlouvy o fungování Evropské unie se říká, že jedna z akcí je rozvíjet evropskou dimenzi vzdělávání. Rozvíjet evropskou dimenzi vzdělávání eh, jde taky přes společný pedagogický model který vychází z naší hysterie, historie evropské. A v různých příspěvcích se hovořilo o tom, jak je možné dosáhnout jistého průniku kulturního a ponoru do kultury. A e, tento ponor, e, tohoto ponoru, nebo to lze dosáhnout návštěvou kulturních středisek, e, žitím v těchto kulturních středisích učením se při výzkumu. A když eh, by se upravovaly eh, evropské normy, eh, uvažovalo se o rostoucí úloze Evropského parlamentu. A chtěl bych se zmínit této souvislosti o vzdělávání vyučujících, což je nejdu- velmi důležité. Děkuji velmi srdečně i za toto poslední vystoupení a, diskuzi, která byla velmi vášnivá, ale to je samozřejmě v pořádku, když všichni jdeme do naší práce s vášní a e, kdy e, dáme znát, že kultura není něco, co se nechá e, tak snadno odstačit stranou. A teď tady máme pana komisaře pro otázky kultury, pana Navračiče. Eh, jsme rádi, že jste přišel mezi nás a já bych vás ráda vyzvala, abyste pronesl svůj projev a tím vlastně uzavřel eh, dnešní akci. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, eh, členové národních parlamentů. Tyto dva poslední dny byly okamžikem k zamyšlení, okamžikem pro diskutování o klíčových věcech i o kultur, roku kulturního dědictví. Mnozí z nás se dívají do kulturní budoucnosti, kde kulturní dědictví bude sehrávat ústřední roli a bude lépe podporováno, kde budeme diskutovat o tom, jak společně můžeme tuto vizi zrealizovat realizovat. Je to také okamžik pro mě, abych osobně poděkoval vám všem za to, že jste podpořili tuto úžasnou iniciativu. Eh, již v roce 2017 jste velmi podpořili schválení tohoto rozhodnutí o Evropském eh, roce kulturního dědictví a zajištění rozpočtu. A v roce 2018 proběhlo mnoho nejrůznějších projektů a akcí v Evropě a vy jste to podporovali ve svých eh, konkrétních eh, zemích, zapojovali jste se do aktivity společně eh, s vašimi národními koordinátory a naplnili jste tento rok životem. Toto úsilí se vyplatilo, asi 6 milionů osob se tady účastnilo 11 500 akcí a 8 000 projektů e, získalo známku roku. A zejména jsme oslovovali mladé lidi, e, kteří jsou velmi důležití pro šíření kulturního dědictví. Eh, je tady také pilotní iniciativa Objev EU. Eh, je to podporováno Evropskou komisí i financováním Evropského parlamentu a 50 tisíc Evropanů dostalo eh, cestovní pasy zdarma proto, aby mohli objevovat kulturní památky a kulturní dědictví, aby se naučili něco od jiných lidí a aby zažili zkušenost, jaké to je být Evropanem. Tito mladí lidé se stali zvláštními zpravodaji o kultuře v sociálních médiích, kde hovořili o svých zkušenostech a vyzývali eh, své eh, kolegy a kamarády, aby se také zapojili. Další iniciativou byly takzvané story maps, eh, na čemž se podílelo Centrum Evropské komise. Byla to interaktivní online platforma, eh, která vlastně přibližuje kulturní dědictví všem Evropanům. Eh, je tam celá řada nejrůznějších iniciativ Evropské unie, o kterých se informuje a hovoří se také o benefitech, jako je kulturní evropská známka. Je tady také přístup k digitální velký sbírce Europeána, kde je asi 50 milionů eh, uměleckých těl, knih a mediálních eh, eh, děl a dosud asi 50 tisíc uživatelů se tady podívalo na tuto aplikaci a toto znamená, že se spojují lidé v celé Evropě lidé, kteří chtějí nově objevovat kulturní dědictví a chtějí se angažovat. Tady bylo posíleno eh, to, co lidé cítí ke společnému evropskému dědictví. Měli jsme tady také další iniciativu a Mezinárodní den míru 21. Eh, září eh, v nejrůznějších kostelích eh, a, a radnicích a tak dále ve 14 letech, te, pardon, městech zazněly, pardon, zde zaznívaly zvony a toto zvonění vlastně předávalo univerzální poselství míru a naděje do budoucnosti. Viděl jsem, jak tyto zkušenosti umožňují lidem proskoumat svou vlastní místní, regionální, ident, národní identitu v mezinárodním kontextu a takto můžeme uh, dobře přistoupit k naší uh, prolínající se evropské identitě, naše evropské příběhy, takto uh, eh, um, mm, přispívají ke společnému soužití. A to je velmi důležité s ohledem také na napětí, které se v Evropské unii v tuto chvíli objevuje. My bychom eh, si měli pamatovat hlavní lekci tohoto roku. Je tady toho více, co nás spojí, než to, toho, co nás rozděluje. Smysl pro jednotu eh, charakterizuje právě celý tento rok kulturního dědictví. Je to velmi rozsáhlá iniciativa, která zahrnula všechny evropské instituce a členské státy, devět partnerských zemí a také širokou škálu kulturních aktivit aktérů. Silně jsme vnímali podporu Evropského parlamentu. Evropský parlament například financuje 800 tisíci eury pilotní projekt eh, kde, eh, který byl zaměřen na 1500 židovských chřbitovů eh, v mnoha evropských zemích. A eh, jsou tady také snahy ta, to židovská centra podporovat, zapojit do toho také židovskou komunitu. Proč je to důležité? Tyto hřbitovy představují Toto je Eh, je to velice důležité. Musíme zachovávat historická eh, střediska, protože tím, že zajistíme jejich budoucnost, tak vlastně udržujeme při životě paměť eh, v každodenním životě. A Evropský parlament právě i usiluje o business modely pro podporu takových věc, tak, mm, kulturního dědictví. 30 Eh, kulturního dědictví je v soukromých eh, rukou a ty se hrávají důležitou úlohu. Tím, že toto zachováme, umožníme poznat budoucím generacím, jak, umožníme jim poznat, jaký život vedli jejich předci. Tento eh, rok kulturního dědictví za několik týdnů skončí, ale my zajistíme, že kulturní dědictví zůstane jednou z priorit eh, Evropské politické agendy. V květnu jsem předložil návrh Evropské agendy pro kulturu. Tam je velmi důležité uznat roli eh, kultury a kulturní rozmanitosti tak, aby byla v Evropě větší sociální soudržnost a ekonomická konkurenceschopnost Pomáhá nám to také navazovat kontakty s partnery ve světě. A my tady máme akční plán pro kulturní dědictví. A 7. prosince eh, k tomu budu mít projev ve Vídni na konferenci. Budeme tam eh, shrnovat dědictví Evropského roku a bude to cestovní mapa pro zachovávání kulturního dědictví a jeho šíření v budoucnosti. Vychází se z akcí, které Evropská komise přijímá během roku společně s principy angažovanosti, udržitelnosti, ochrany a inovací budou se pokrývat témata, eh, jaké je, jako je dobrovolnictví mládeže, přístup ke kulturnímu dědictví a, a potírání nelegálního obchodování s kulturními statky. Inovace a věda budou také důležitými prioritami. Akční plán může sloužit také jako inspirace pro regiony a města v Evropě a také pro organizace v oblasti kulturního dědictví, eh, když mm, plánují své vlastní akce v oblasti kulturního dědictví. Není možné silně prosazovat politiku bez finančních prostředků. Proto bylo navrženo, že Creative eh, Europe bude navýšen na 1,85 miliard euro pro další období. Vyjednává se o rozpočtu a samozřejmě to vyjednávání je náročné a je to okamžik pro nás, pro všechny, kteří věříme, že kulturní dědictví může přispět k inkluzivnější Evropě, abychom stáli bok po boku a tyto věci obhájili a já vím, že s vaší podporou se nám to podaří. Ještě jednou vám děkuji za veškerou vaši práci a těším se na to, že se uvidíme na závěrečné ceremonii k ukončení tohoto roku ve Vídni. Děkuji. Já, vielen... Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A mohu se jenom připojit k těmto slovům a využiji této příležitosti, abych vám všem ještě jednou srdečně poděkovala za to, že jste byli tak aktivní během tohoto setkání jeden v délce 1,5 dne až 2 dny. Ale chci poděkovat také za to, že jste přispěli k tomu, že Evropský rok kulturního dědictví bude pokračovat i po roce 2018 a to si myslím je největší úspěch naší kulturně politické iniciativy na evropské úrovni, pokud tady dokážeme vdechnout projektu určitou míru udržitelnosti. Takže tímto bez dalších okolků končím tuto schůzi a chci poděkovat všem zástupkyním a zástupcům národních parlamentů, Evropského parlamentu a všem zúčastněným stranám a chci vás pozvat ještě na malý koktejl o patroníž do braserie tady v této budově, kde bude příležitost ještě probrat to či ono. Děkuji za to, že jste tu dnes byli, děkuji také tlumočnicím a tlumočníkům kteří nám pomáhali. Takže ještě jednou paní předsedkyně děkuje tlumočníkům. A pokud jde o další věci, o východu eh, ze sálu najdete různé studie, brožury a studijní materiál. A ještě se společně vyfotíme kde? Tady. Tady vpředu. Takže prosím všechny, přijďte dopředu, abychom se mohli vyfotit. Děkuji a členům výboru děkuji také. Uvidíme se odpoledne.